Okay. Colleagues, good morning. Ladies and gentlemen, let's start. First point. Dámy a pánové, začneme. Prvním bodem je přijetí našeho pořadu jednání. Došlo, uh, chcete, aby se něco změnilo? Ne, dobře, tak tímto je pořad jednání přijat. Bod 2, eh, schválení zápisu ze schůzí a návrh zápisu ze schůzí 23. a 24. září a zápis z 2. Eh, října, tak to máte ve vašich složkách. Eh, tyto zápisy budou schváleny, leda, že byste měli nějakou eh, nabídku, kterou musíte, námitku, kterou musíte vznést do konce dnešního zasedání. Za třetí rozhodnutí koordinátorů Eh, koordinátoři eh, se sešli 23. září a 2. října a rozhodnutí koordinátorů eh, byla zahrnuta do zápisu výboru z těchto dnů. Takže pokud nemáte nějaké námitky, tak je to přijato. A jak obvykle toto zasedání je přenášeno přes internet, takže zdravím vše Stalinu do Soluně. Eh, můžete tedy naše zasedání sledovat eh, na internetu, včetně tlumočení. Eh, mluvte tedy prosím nahlas, srozumitelně a zřetelně, tak aby se mohlo dobře tlumočit to, co říkáte. Bod 5. Uzavření dohody s Ukrajinou Eh, jedná se o dohodu mezi Evropskou unii a Ukrajinou a jedná se o drubeží maso. A jedná se o eh, kvótu pro Evropskou unii. Bylo to dokončeno v březnu minulého eh, roku a k podpisu došlo 30. července. A naší zpravodajkou je paní Eniko Giory a já jí dávám slovo. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážení kolegové, pokud dovolíte, já budu hovořit svou mateřštinou. Nasaďte si prosím sluchátka. Eh, děkuji. Eh, pan kolega vysvětlil, o co se jedná. O této otázce se už hovoří dlouho na tomto výboru, co je zcela Zásadní je, že tato dohoda s Ukrajinou jedná se o dohodu o přidružení mezi EU a, a bylo to stanoveno v první e, části dohody, kde byla e, část, e, která nebyla předmětem cel pro určité výrobky, ale zůstala Eh, tam taková právní mezera, která tenkrát nebyla identifikována a tato zadní vrátka využili eh, různí eh, producenti a vlastně tím se vyhýbali té povinnosti kvót. Říkalo se tomu kuře Batman. takže v prsou tam byla část eh, křídel a vlastně ten řez, eh, ten vlastně nebyl potom součástí kvót. Eh, takže to vlastně nespadalo do té odpovídající kvóty. Takže 55 tisíc tun vlastně se dostalo do EU. Jednalo se tedy o tento výrobek. E, samozřejmě Evropská e, komise se uvědomila, že je tam ta právní mezera, přišlo se s návrhem, aby se toto vyřešilo a řešení spočívalo v tom, že se zavedou kvóty i pro tento druh e, řezů, což by zabránilo tomuto narušení trhu. Je to eh, velmi důležité téma především eh, pro členy výboru pro zemědělství, eh, tak aby se neobcházely tyto limity a aby bylo umožněno, aby se do EU dostávaly pouze výrobky, které splňují zásady, na kterých jsme se dohodli. Myslím si, že zde se můžeme mnohému naučit. Eh, za prvé, že eh, požádáme ukrajinskou stranu, aby striktně dodržovala tuto dohodu, aby nehledali nějaké fígle. Informace ohledně toho, jak postupují vyjednávání, co jsem se dozvěděla, je, že ukrajinská vláda už eh, odsouhlasila návrh a že na základě toho, co jsem se dozvěděla dnes ráno, tak za několik dnů dojde ke eh, schválení na půdě ukrajinského parlamentu. Jakmile budu vědět, že tato legislativa bude schválena na Ukrajině, tak vás budu informovat. Požádáme tedy ukrajinskou stranu, aby to proměnila v legislativu co nejdříve a hlavně, aby se tam eh, nehledali způsoby, jak toto znovu obcházet. A potom je potřeba, aby Evropská unie toto striktně hlídala a je důležité, aby eh, nedošlo k takovýmto právním mezerám i v případě jiných eh, dokumentů. To je věc, kterou bychom měli vyžadovat nejenom od nás samých, ale také to žádat od našich partnerů. Potom nám to řeknou, ale myslím, že výbor pro zemědělství s tím souhlasí, ale mám pouze jeden dotaz, který je pro vás, kolegové. Myslím si, že se zde můžeme mnohému naučit a proto bych chtěla požádat o krátkou rozpravu na plénu k tomuto tématu. Eh, jedná se o to řízení, kterému říkáme consent. Nepočítá se s tím, ale bylo by dobré, aby se o tom mohlo prodiskutovat na plénu, aby to nebylo pouze odhlasováno. Děkuji. Děkuji vám. A nyní stínový zpravodajové za SAD Marek Belka, ale myslím, že se toho ujme koordinátor. Koordinátorka, děkuji. Jak vidíte, já nejsem pan Belka. On se velmi omlouvá, že se nemohl dostavit a proto já pohovořím, co tomu chce říci stínový zpravodaj. Chtěla bych říci, eh, jak eh, důležitá je dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou, protože je to důležitým nástrojem pro modernizaci e, Ukrajiny a pokud je o užší spolupráci. Pokud je o obchodní složku, jakožto dovozová kvota, tak to umožňuje vývoj našich partnerů a e, také se tímto zajistí harmonizovaný vývoj a zabrání se narušení na trhu. Ale co se týče e, otázky vývozu drůbeže z Ukrajiny, tak to vede eh, k velké nerovnováze, především eh, v našem zemědělství. Pro evropské zemědělce eh, to byla velká rána. Naše skupina ale konstatuje s politováním, že přes eh, změny eh, tak se zvýšily eh, dovozní kvóty a to bude mít dopad na zemědělství. Ale nicméně SAD odsouhlasí tuto změněnou dohodu pro dovozní kvóty, protože to vyřeší stávající problematickou situaci, kdy drubeží maso z Ukrajiny Eh, se dováží do EU a to bez žádných eh, restrikcí. Proto si myslíme, že je důležité, aby Evropská komise bedlivě monitorovala eh, plnění této dohody o přidružení a je důležité, aby Ukrajina respektovala tuto dohodu. A souhlasím s paní zpravodajkou, v tom, že se jedná o velmi důležitou věc a měli bychom k tomu mít krátkou rozpravu na plenárním zasedání, tak abychom vyslali signál eh, vně a také do Ukrajiny. Děkuji. Děkuji vám. Za Renew eh, zde není stínový zpravodaj, ale dám eh, slovo kolegyni paní Kalsbro. Já budu velmi stručná, my se podporujeme paní zpravodajku. Výborně, za EKR pan Buržoa. Děkuji. Já bych chtěl nejdříve poděkovat paní eh, zpravodajce za výbornou zprávu a chtěl bych také pogratulovat zástupcům Evropské komise, že postupovali velmi eh, rychle. My podporujeme to, co eh, řekla paní zpravodajka ale ještě bych chtěl požádat o vysvětlení, co máte na mysli touto uh, rozpravou, to znamená, aby uh, ta dohoda byla nějak uh, přeformulována, aby se zabránilo tomu obcházení, anebo je to postoj vůči Ukrajině? Můžete odpovědět potom. Pan Scholz za GUE. Děkuji. E, pane předsedo, já chci poděkovat paní zpravodajce za zprávu a za e, toto tak důležité téma. V zásadě my můžeme souhlasit s linií paní zpravodajky, ale chtěl bych obzvláště zdůraznit, že bychom se měli dívat nad rámec e, konkrétní situace drůbeže, protože existuje nebezpečný vývoj v zemědělství a obchodě na Ukrajině, protože eh, tam se existuje snaha oddělit ty sektory eh, v obchodu. Tady dochází k eh, narušení povinnosti, pokud je o dovoz produktů. A co se týče socioekonomického vývoje v zemi. A souhlasím s myšlenkou paní zpravodajky, že bychom eh, měli mít eh, rozpravu na plenárním zasedání k této otázce, tak abychom se mohli na to podívat z různých pohledů, abychom eh, věděli, jak to vypadá se obchodem zemědělských produktů na Ukrajině. Výborně. A nyní zelení. zelení. Děkuji. Eh, děkuji vám za zprávu. Eh, mám tři krátké eh, dotazy. My samozřejmě podporujeme ukrajinské úsilí tak, aby se plně implementovala dohoda o přidružení ale myslíme si, že tyto praktiky eh, podporují oligarchy a tím se narušuje duch této dohody o partnerství. To znamená, musíme přistoupit k důrazným krokům. Jaké plány má komise, tak aby se tato situace napravila a abychom zabránili tomu, že nedojde k podobným případům i v ostatních odvětvích v budoucnosti. A druhý dotaz. Eh, tento případ ukázal, že s tímto souhlasili úřady a celní úřady a dojde k nějakému eh, dopadu pro celní úřady, které vlastně e, porušily tyto závazky, pokud jde o tento podvodný obchod. A pokud jde o transpozici AKY, tak Ukrajina se e, spolhne na schválení exportu, tak aby e, dosáhla schválení Eh, exportu. Pokud jde o interní audit DG Santé z březnu 2019 ukázalo značné nedostatky. Eh, je si toho DG Agri vědomo a k jakým eh, krokům se přistoupí tak, aby se vyřešily tyto mezery, které byly zjištěny? Děkuji. Děkuji. Už někdo další se o slovo nehlásí, tak dám slovo komisi. Zuzana eh, eh, Susana eh, Marazula, která je vedoucí útvaru z DG Agri. Morning. Dobrý den. Nejdříve bych vám chtěla poděkovat za to, že jste jednali tak rychle, pokud jde o tento akt, když jste uh, Eh, odsouhlasili tuto dohodu, tak tímto Evropský parlament eh, chrání zájmy zemědělského sektoru eh, rozhodnutí, na kterém jsme se dohodli s Ukrajinou, je nejlepším řešením, tak aby se limitovaly dovozy řezů drůbežího mase. Eh, pokud je o 50 eh, tisíc tun, o kterých se hovořilo, tak to je samozřejmě důležité a tak, jak jste řekli, eh, spadá to do 55 tisíc tun dovežených v roce 2018, pokud je o ten nový řez. Co se týče tohoto limitu, tak Ukrajina může v budoucnosti zvýšit vývoz do EU nad rámec 2017-2019. Eh, Statistiky ukazují, že se to může stát v tomto roce. Po eh, zpomalení v únoru 2018 od ledna dosa, do, do, došlo ke eh, rapidnímu zvýšení a dostali jsme se na 754 tisíc květnu. Od ledna, ledna do července došlo k dovozu 40 eh, eh, tisíc eh, tun. Pokud nestanovíme limit, tak tyto dovozy můžou dosáhnout do konce roku úrovně 70 tisíc až 80 tisíc tun. Pokud jde o ukrajinskou stranu, kabinet ministrů 23. října Eh, schválilo eh, dohodu, kterou musí ještě ratifikovat ukrajinský parlament. Děláme všechno proto, abychom přesvědčili ukrajinskou stranu, aby rychle ratifikovala tuto dohodu, tak aby mohla být co nejdříve naplněna. Co se týče komise, tak eh, prováděcí akt, který otevře kvóty, tak ten bude přijat, eh, jakmile Ukrajina oznámí svou ratifikaci. A závěrem bych chtěla říci, že komise bude nadále monitorovat implementaci této dohody a jiných dohod FTA, e, FTA, tak aby obchodní preference, které dáváme našim partnerům, aby byly respektovány. Co se týče této otázky, tak zde chceme eh, povzbudit eh, výbor INTA, aby eh, schválilo stanovisko zítra, aby se mohlo pokračovat s řízením o schválení consent procedure. What are the lessons learned by the Commission for future agreements to have no loopholes in agreements anymore? My jsme prověřili eh, všechny dohody, které máme vyjednané a eh, všechno tady už bylo dohodnuto. Eh, my jsme tento problém neshledali v žádném další dohodě. Jsme si toho vědomi a my jsme nebo průběžně kontrolujeme, aby se to znovu nestalo. Ale samozřejmě v tomto konkrétním případě eh, bylo těžké něco takového předvídat. Eh, my tedy eh, to nemůžeme dost dobře extrapolovat. A nedalo se to předpokládat v době, kdy byla tato dohoda vyjednávána. That will have access to our... A tak to prostě eh, tady je Helmut Scholz. Eh, já jsem si eh, vyslechl s velkým zájmem tuto odpověď, ale v podstatě pořád ještě nevím, jak to můžeme jak si re, při realizaci Eh, této dohody eh, vlastně udělat. Když se podíváme, eh, jak to na Ukrajině vypadá, tak tam skutečně jsou oligarchické struktury, které toto využívají k dosahování maximálního zisku. A teď vlastně můžeme jít odvětví po odvětví a narazíme na podobné problémy. Čili eh, nás skutečně zajímá, eh, kde, jak bychom mohli eh, vlastně uzavřít ty mezery, tak aby hm, nedošlo ke zneužívání našich zájmů, porušování našich zájmů, ale také to, aby se situace na Ukrajině zlepšila a to třeba také v oblasti práce a sociální. My jsme vlastně e, my jsme chtěli setkat s kolegy z Ukrajiny a projednat to. Pan předseda, ano, jenom prostě podívat se, jak je napsaná smlouva, to samozřejmě nestačí. E, paní zpravodajka? Ano, děkuji vám, pane předsedo, děkuji za všechny ty e, vyjádřené obavy a podobně to skutečně je věc, kterou se budeme muset zabývat a také do budoucna očekávám, že komise s tím něco udělá. A pokud bych to tedy chtěla říci eh, úplně otevřeně, eh, my v současné době, eh, když nám tady Můžeme tedy zvětšovat objem, zvětšovat svobodu na trhu, a, nebo můžeme jít se vrátit zpátky tedy k tomu regulovanému, regulovanějšímu, eh, regulovanější situaci na trhu a přísně tedy jít podle smlouvy. Takže pokud se vrátíme k tomu systému kvót a bude jasné, kolik toho masa, třeba těch prsíček drůbežích, se tedy dostane tím směrem či oným směrem. Čili je v zájmu našich producentů a dodavatelů, aby tady byly jasné kvóty. Ano, samozřejmě my jsme si vědomi, nebo já jsem si eh, vědoma té oligarchické struktury na Ukrajině, ale prostě eh, my, my víme, že to tak je. Oni vlastně mají eh, svoje, svoje hráče. Jeden byl na Slovensku, druhý byl v Nizozemí. Tam docházelo k takovým takzvaným řetězovým smlouvám. My potřebujeme proti ním zasáhnout. Samozřejmě, že my jako Evropská unie eh, nemůžeme připustit, aby trvaly takovéto mezery. A to je vlastně to, co já jsem úvodem řekla a zdůraznila, že komise by měla eh, eliminovat všechny tyto mezery, abychom měli robustní systém. Eh, já bych byla opatrná, nenazývala bych to podvodem, poněvadž to nesplňuje kritéria podvodu, ale opravdu je to určité zneužívání, jsou to prostě mezery. Ano, eh, my s tím musíme něco dělat ale doufáme také, že Ukrajina si z toho vezme poučení a eh, já tedy Ukrajinu vyzvu, tak jak řekla komise, abychom co nejrychleji implementovali eh, a vyhýbali se této situace. Čili toto je v nejlepším zájmu našich producentů drůbežího masa, eh, kteří potřebují tedy jasné kvóty a mm, takové ty nezomezené záležitosti, to není v jejich zájmu. Ano, děkuji. Já jsem také eh, proto, aby se to objevilo na plénu v listopadu a prosil, abych, pane předsedo, abyste se snažil dosáhnout změny eh, programu v tomto smyslu. Ano, děkuji. Máme tady ještě jednu doplňující otázku na poznámku. Eh, děkuji. Já eh, musím říct, že eh, taková vyhýbavá reakce od komise mě tedy opravdu dovádí k úžasu. Řeklo to několik kolegů, včetně paní Gregorové, že toto je skutečně o férovém obchodě. Čili mě by zajímalo, jakým způsobem chce Eh, vyvodit komise důsledky pro úřady těch členských zemí, které toto umožňují. A dále my máme eh, z března 2018 eh, upozornění DG Sante, které tedy už tehdy upozorňovalo na nedostatky. A já jsem velice, velice překvapena tím, že nám tady komise dnes říká, že situace byla prostě neočekávaná a hotovo. A to je e, e, skutečně o pověsti Evropské unie, asi jste o tom četli na, v pondělí. E, komise? Ano, já mohu jenom zopakovat, že nedošlo k podvodům a to, jak to proběhlo přes celní orgány, tak to všechno bylo v souladu s platnými předpisy a postupy, čili celní orgány s tím nemohly nic dělat. A e, já mohu zopakovat, že my úzce monitorujeme naplňování této dohody a proto se nám podařilo ve velice raném stádiu identifikovat vznikající problém a začali jsme tedy e, velice včas přijímat opatření. Paní zpravodajka e, tomu, co jste právě řekla. Já bych v žádném případě eh, neobvinovala celní orgány Evropské unie s tím, že něco umožňovali v tomto případě. Eh, to vše, co dělali, bylo eh, legální. Takže skutečně celník na hranici s tím nic nenadělá, protože všechno je právně v pořádku. Ale já říkám, že tam je mezera v zákoně, používají se triky, Nemůžeme tomu říkat podvod, ale e, není to, e, není to e, ve smyslu naplňování smlouvy. Je to skutečně mezera a je to trik. Pane předsedo, já jsem z Nizozemí a musím říct, že už v roce 2018 jsem z Nizozemí začala klást otázky právě k této věci. V Nizozemí to platí za podvod. A jestliže se ukázalo, že to skutečně stalo, tak jak jsme to teď slyšeli, tak komise nás měla informovat daleko dříve. My se tím zabýváme už dlouho a e, v Nizozemí panuje rozhořčení a e, říkáme, jak e, prostě tady skutečně ze ukrajinské strany se tato mezera zneužívala. Ano, dobře, takže eh, je tady opravdu eh, ta zodpovědnost hodně roztříštěná a my musíme tedy eh, se vyhýbat mezerám, jak legálním, tak nelegálním. Pozměňovací návrhy prosím dnes do 16 hodin a vzhledem k tomu, že mám málo času, tak prosíme o překládání pouze v angličtině my to schválíme do konce měsíce a požádáme o debatu na plénu. Ano, takže ve výboru eh, hlasování bude zítra. Tak tím jsme skončili s položkou číslo 5 a teď jsme eh, v bodě 6. Stav probíhajících třístranných jednání Momentálně probíhá pouze jedno a sice je to nařízení o e, věcech dvojitém, dvojího použití. E, poslední modernizace tohoto nařízení proběhla tuším v roce 2012. Instituce, tedy Rada, Komise a parlament e, shodly na tom, že dojde k novelizaci tohoto nařízení vzhledem k tomu, že máme informační a e, komunikační technologie, které se používají jako kybernetický e, dohled a lze je tedy využít pro tyto účely e, zbožího, tedy sledování zboží dvojího účelu. No a samozřejmě chceme toto eh, zapracovat do našich opatření. Chceme, aby vše bylo transparentnější a eh, v Evropě harmonizovanější. Eh, takto se zhodly všechny tři instituce a trvalo velice dlouho, než se rada shodla na jednacím mandátu. Evropský parlament si své splnil a po dlouhé a intenzivní debatě a hlasování eh, na plénu jsme to schválili 570 eh, eh, a něco hlasy. To je poměrně unikátní většina. Nyní rada po letech si schválila mandát a může tedy o tom konečně i vyjednávat. První trialog bude, byl 21. října a já dávám slovo panu zpravodaji tady k tomu. Eh, děkuji, bude to velmi stručné. Na začátku, jak už bylo řečeno, eh, byla dlouhá prodleva než vůbec se rada dostala k tomu, aby s námi mohla jednat. Konečně tedy se rozhodla a naše pozice eh, jsou navzájem velmi vzdálené. Naše těžiště, tedy lidská práva při nasazování této dozorové techniky eh, musí být dodržována a respektována. Ale eh, my už máme za sebou i jiná jednání, která probíhala velice dobře. Takže navzdory těm stávajícím rozdílům jsem optimistický, věřím, že se nám podaří najít společný kompromis a finské předsednictví eh, tedy přikládá velký význam tomu, aby se to stalo rychle. Nevím, jestli se to finskému předsednictví podaří uzavřít, ale myslím, že se budeme přibližovat a držím se své optimismu. Eh, děkuji. Ale skutečně je zvláštní, že si dali čas eh, více než čtyři roky na eh, vyjednávací mandát a teď by to chtěli za tři měsíce rychle uzavřít no tak eh, občas tedy eh, je třeba být upřímný a trošku se nad sebou zamyslet. Nicméně jako vždy bezpečnost na prvním místě. Tedy eh, lepší bezpečnost než rychlost. Uvidíme. Příští trialog bude 30, pardon, 13. listopadu, to je příští týden. Takže uzavírám tento bod nyní bod 7. Ad hoc delegace do Větnamu 29. až 31. října, tudíž minulý týden. A já myslím, že tato delegace eh, byla velice užitečná byl jsem tam i já, pan, i pan Zahradil, náš zpravodaj samozřejmě, a měli jsme nabitý program a podařilo se nám hovořit s celou řadou zástupců občanské společnosti a šlo o organizaci eh, Mezinárodní, Mezinárodní organizace práce a jak tedy eh, všechny ty umluvy jsou reflektovány ve vládě, ve státních institucích. Hovořili jsme se zástupci rezortu obchodu, práce, mm, hospodářství, eh, vnitra, s předsedkyní parlamentu, se členy parlamentu a v neposlední řadě i s premiérem. Takže se nám podařilo diskutovat o bodech, které nás zajímají a které se týkají obchodních dohod. Podle mě to bylo velice užitečné a, než, a nebudu to protahovat a dám slovo našemu zpravodaji, panu Zahradilovi a poté samozřejmě vyzvu ostatní členy delegace, aby se také vyjádřili. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, za prvé chci poděkovat předsedovi a při všem členům sekretariátu stáfu za vynikající přípravu této cesty, která proběhla výborně a podařilo se nám vyslat velice jasný, komplexní, koncentrovaný signál větnamské straně, a mm, sešli jsme se s celou řadou vysokých funkcionářů a mm, myslím si, že na naše signály bylo řádně reagováno a na každé schůzi jsme mm, říkali, že dohody, obchodní dohody s Větnamem jsou vzájemně užitečné, jsou ku prospěchu obou stran a Mm, samozřejmě my jsme se, sešli se eh, politickými představiteli, ale mm, i s, mm, s ambasadory a tak dále, ale co bylo ještě důležitější, i s různými aktivisty a e, příslušníky občanské společnosti. Tam šlo o e, pracovní záležitosti a oni říkali, že ano, e, pro ně také jsou tyto dohody důležité a užitečné, takže pro Větnam je to zásadní nástroj i pro zvyšování sociálně pracovních norem a sociálních norem a jde i o to, jak povýšit mezinárodní postavení Větnamu. Často jsme slyšeli, že Větnam je ochoten splňovat závazky a jít cestou tedy pokroku a víte, že Větnam má dobré jméno seriózního partnera, což nás naplňuje, což nás naplňuje různými tedy nadějemi a také je třeba si uvědomit, že Větnam je e, úspěšnou zemí, která, které se podařilo za posledních 30 let dosáhnout vynikajících výsledků. Na druhé straně nám bylo řečeno, že uvědomili jsme si, že to je země pořád ještě rozvojová, takže nemůžeme očekávat, že okamžitě zavedou všechny naše standardy a hodnoty, které máme my zde v Evropě. A závěrem eh, souhlasím s panem předsedou a s kolegy z delegace, kteří se zúčastnili cesty implementace a prosazování práva, kontrola Eh, nad touto dohodou, pokud bude odsouhlasena. To bude zcela zásadní a musíme se mm, podívat i na to, co ta dohoda může přinést a případně ji doplnit o další smysluplné nástroje. O tom budeme hovořit detailně na společné rozpravě za pár minut a velice rád si vyslechnu vaše názory i názory komise. Musíme sledovat eh, pečlivě, co se děje teď v rámci příprav ratifikace a především eh, zdali bude splněno, co bylo přislíbeno, jako je zákonník práce, zdali bude skutečně přijat. A, mm, takže lidská práva, dodržování lidských práv ve Větnamu, to musíme také sledovat. A potom zdali dochází k pozitivnímu vývoji v této oblasti. To je vše za mě. Byla to významná cesta. Eh, hovořili jsme konkrétně, upřímně, eh, jsme jim vysvětlili, co Evropa očekává od nich eh, před tou dohodou i po ratifikaci. A není zde žádný důvod se domnívat, že větnamská strana nebude schopna stoplnit tyto své úkoly v budoucnu. Děkuji, pane Zahraděle. A nyní další členové, pan Winkler jako první. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodaji. Ano, skutečně za pár minut začne na toto téma diskuze, takže já budu stručný. Jenom bych chtěl podpořit pana Zahradila, zpravodaje a poděkovat sekretariátu, vám, pane předsedu, předsedo a naší delegaci zastoupení v Hanoji, protože také velice dobře připravili naši návštěvu. Jenom připomínám, že před pár lety Výbor INTA navštívil Hanoj, e, tohdy to bylo v rané fázi přípravy tohoto dialogu mezi EU a Větnamem. A od té doby ten dialog se hodně rozvinul. Můj názor je, že ve Větnamu došlo k podstatným změnám v posledních letech mezi těmito dvěmi návštěvami. A také musím říci, že podle mě tato změna je i díky, aspoň částečně díky našemu dialogu s Větnamem a díky vyjednávání o dohodě volného obchodu a ochraně investic. Takže já si myslím, že eh, ty organizace a subjekty, se kterými jsme se sešli ve Větnamu a eh, tři dny tedy jsme navštívili. Ano, a já připomínám jedno, jeden subjekt, to je Mezinárodní organizace práce. To bylo důležité. My jsme s nimi vedli velice eh, kompletní vyjednávání. MOP nám říká, že s námi chtějí spolupracovat hm, v, Hanoji, ve Větnamu a Mezinárodní organizace práce nám říká, že došlo k podstatnému, k velkému vývoji a také i ratifikace tento rok, kdy eh, jedna ze tří významných zbývajících významných umluv eh, eh, byla ratifikována ve Větnamu, což je dobrý signál že zde se v tomto angažují mm, premiér i ministr práce sociálních věcí, kteří již plánují, že příští rok budou ratifikovat eh, ty další dvě zbývající mm, úmluvy MOP. MOP nám jasně říkalo, že eh, že v podstatě jakmile i nabíde účinnosti ta naše dohoda obchodu, tak eh, se vlastně začnou plně aplikovat i standardy MOP. A dále eh, ve Větnamu máme Evropskou obchodní komoru, která také nám řekla, mm, samozřejmě to není tak černobílé, protože tady je čeká ještě hodně práce a já myslím, že je řada problémů, které lze in, eliminovat i bez těch dohod s námi. Ale došlo tam k pokroku a eh, v tom regionu teď panuje tvrdá konkurence. My tam nejsme jediným hráčem ve Větnamu. Je tam Jižní Korea, je Spojené státy, Čína, Japonsko, ale jak nám řekla naše komora obchodu, my jsme jediní, kdo mají vysoké ambice a vysoká očekávání ve Větnamu. Děkuji. Kolik mě dali? Děkuji. Já chci eh, poblahopřát eh, našemu sekretariátu a delegaci v Hanoji za přípravu. Ten program byl mm, probíhá velice hladce, včetně setkání s nevládními organizacemi a a mm, myslím, že nám to umožnilo mm, jasně vysílat eh, signál, o co nám jde. I to, pane předsedo, jak vy jste mm, prezentoval názory Evropského parlamentu, to bylo velice upřímné a to je správné. A doufám, že ten náš eh, signál byl vyslyšen a že eh, eh, s ním budou pracovat. Jenom abych to doplnila, tady jsou dva důležité body ještě. Za prvé, ano, na každé schůzi jsme slyšeli, tedy od těch nevládních organizací, od MOP, od podnikatelů, že takže Eh, tyto dvě dohody, eh, včetně dohody o ochraně investic, zlepší rámec mm, pro naše vztahy, ale také jsme slyšeli s nevládními organizacemi, a to je třeba vědět jasně, že stávající lidskoprávní situace je problematická a dokonce se zhoršuje údajně. A tady musíme si dát velký pozor, protože eh, občanská společnost ve Větnamu má od nás velká očekávání. E, doufají, že tyto dohody s námi budou znamenat podstatnou změnu pro ně. A to je pro nás velká odpovědnost. To musíme pečlivě všechno promyslet. E, a mm, já říkám panu Zahradilovi, že je třeba, abychom možná tam ještě mm, e, mm, poskytovali takovou extra podporu těmto dohodám. Třeba taková myšlenka, která jasně zazněla, e, já nevím, takový meziparlamentní orgán dohledu. E, a mm, tak, abychom zajistili, že tam bude dodržována tak kapitola lidských práv a podobně především ve světle toho pozitivního pokroku a konsensu, který existuje, co by mělo figurovat v těch prováděcích opatřeních. Eh, takže já nechci hovořit detailně o obou dohodách, jenom chci říci, že Větnamci, respektive občanská společnost, má velká očekávání a tudíž to znamená pro nás velkou odpovědnost. Ano, jsou pro, ale také jasně deklarovali, že Eh, že eh, lidská práva, občanská společnost, že zde se situace zhoršuje. Pan Danty, děkuji pane předsedo. Já mm, chci poděkovat, stejně jako ostatní kolegové, za vynikající organizaci této cesty. Já si myslím, že to byla velice užitečná cesta na vysoké úrovni, zajímavá a já jsem tam eh, jel eh, trochu s takovou nedůvěrou, protože znám všechny ty schůze a podobně, ale musím říci, že jsem se vrátil s dvěmi představami. To znamená všichni stakeholders, se kterými jsme se sešli, ať to byla vláda, ať to byly hm, ty různé asociace občanské společnosti, eh, tak eh, tam ten signál byl velice jasný. My prostě nemůžeme opustit Větnam, my musíme ho podporovat protože Větnam vyvíjí velké úsilí, jak řekl kolega Winkler, my jsme to viděli na eh, statistikách, eh, takže vynikající, mimořádný úspěch. Ale eh, kdybychom opustili Větnam, nechali ho samotný, tak by to bylo nebezpečnější než opak. A když tady slyšíme, že ano, občanská společnost tam má velké, velká očekávání, samozřejmě my musíme na to reagovat. A ještě Další věc, za kterou chci poděkovat panu předsedovi, je to, jak vedl ty dialogy. Nezapomněli jsme ani na jeden problém. Všechny problémy byly zmiňovány na těch oficiálních jednáních, ať to je cyber security, ať to jsou lidská práva, eh, pracovní právo. A, takže já eh, jsem ještě přijel domů s dalším názorem. Je zde určitá politická třída, která je velice pečlivá na to veřejné mínění, na ten image, který Větnam chce vysílat světu. A, a takže i oni jsou si vědomi eh, své významné mezinárodní role. A to, já myslím, je strategicky důležité proto pro Evropu mít s nimi tedy dohodu, i když víme, že tam jsou ty různé problémy ještě, ale mm, prostě je to jeho východní Azie, kde Větnam je důležitým hráčem, a, protože geopoliticky tady máme Čínu a další, takže proto Větnam je důležitý. Děkuji. First of all, uh, I will say thank you very much. Uh, Prvé chci poděkovat, chci poděkovat panu Langemu, který vedl naši delegaci a také děkuji sekretariátu Martinovi Rasmovi Kastýnovi a delegaci EU ve Větnamu a všem, eh, se kterými jsme se sešli v Hanoji, protože bez nich bychom neměli možnost uh, tak eh, tedy bez tak úspěšná jednání na všech těch schůzích. Bylo to dobře připraveno. Eh, samozřejmě eh, udržitelný rozvoj potřebuje pravidla obchodu. Já souhlasím, ten program byl velice zajímavý v Hanoji. Ano, dostali se nám, dostalo se nám velice užitečných informací o situaci v terénu a takže samozřejmě je těžké ne, eh, nebýt překvapen tím obrovským ekonomickým rozvojem ve Větnamu. To vypadá velice optimisticky. Větnam chce zvyšovat i svoji roli ve mezinárodním společno, společenství, dokonce i mm, přijímá, tedy ratifikuje umluvy lidských eh, pracovních eh, Mezinárodní organizace práce, ale bohužel moc zase se reálně nezměnilo. Pořád to není demokracie, lidé nemohou svobodně volit, nerespektuje lidská práva a když jde o svobodu projevu, no, nebo mm, tedy o ve, ve, veřejné protesty a podobně, tak to tam není všechno možné. Je tam hodně vězňů svědomí a pořád po, mm, aplikují eh, trest smrti podle trestního zákonníka. Takže to je třeba říci. Jasně, a já myslím, že i naše delegace to jasně deklarovala na každé schůzi, že toto pro nás je nepřijatelné. A já si myslím, že dialog mezi Evropskou unii a Větnamem musí pokračovat. A moji kolegové to také zdůraznili. Hmm různí stakeholders z občanské společnosti, aktivisté, občané tedy mají vysoká očekávání od nás. Proto chtějí, aby ten dialog pokračoval. A pokud si myslíme, že obchod je způsobem, jak pokračovat v dialogu v zájmu lepšího vývoje na světě, tak musíme pokračovat v těchto diskuzích a nesklamat ty aktivisty a další, mm, tedy ochránce lidských práv. Děkuji. A ještě dvě další žádosti. Paní Pikon. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji za Eh, rezime té cesty. To vypadá velice zajímavé. Bohužel my jsme neměli možnost za zelené tam mít zástupce, takže já se ptám, zda nám předáte nějakou společnou zprávu, společnou tedy všech účastníků této mise. Slyšela jsem, že byla zajímavá, že jste se sešli se spoustou lidí a že i ta analýza těch jednání se může trochu lišit od různých účastníků, takže by mě nás to zajímalo, o čem jste mluvili. Naše frakce požádala o to, abychom zde mohli si vyslechnout zástupky ní Mezinárodní organizace práce. Bylo nám řečeno, že to bude součástí té cesty. No, mm, takže já bych rád, abychom se sešli s někým z Mezinárodní organizace práce zde, abychom slyšeli od nich. Děkuji. Spinheiro. Děkuji, pane předsedo. Já mám otázku na členy eh, kteří byli členy delegace do Větnamu a kteří také se zúčastnili té předchozí delegace, jak o tom hovořil pan Winkler. Konkrétní otázka jak, jak, jakému došlo zhoršení lidských práv? Co vás zneklidňuje v tomto smyslu, teď co jste slyšeli od různých orgánů? A jak je plán, jak tedy zastavit to zhoršení stavu lidských práv, ke kterému došlo? Mr. Lancini. Oscar Lancini. Děkuji, pane předsedo. Já chci poblahopřát, poděkovat za vynikající organizaci této cesty, což je typické již pro našeho předsedu Langeho. Já eh, v minulosti jsem byl na jiných cestách, takže vím, že to tak je. A eh, dohody o volném obchodu s Větnamem i ve světle mm, Eh, jejich předsednictví v ASEANu. To je důležitý krok pro Evropskou unii i vzhledem ke geopolitické situaci na jihovýchodě Asie a i v podstatě eh, především ve světle expanzivních kroků Číny a Spojených států. Bez pochyby jde o mm, eh, prostě krok, který v podstatě otevírá prostor pro naše podniky. Také třeba zúraznit, že všichni aktéři, se kterými jste se sešli, ať to byly členské státy, ambasadoři, Mezinárodní organizace práce, nevládní organizace a potom další nezávislé subjekty, které nepodporují stávající vládu, tak všichni se shodli na tom, že tyto dohody budou pozitivní a e, budou, povedou tedy k ekonomickému i sociálnímu prospěchu. A samozřejmě zde je třeba, aby druhá strana šla cestou reform a především v oblasti pracovního práva. Bylo by tedy vhodné a po, mm, abychom nějak podmínili tuto dohodu určitými základními body, e, od kterých neustoupíme. Za prvé si myslím, že téma lidských práv Eh, to nelze ignorovat přece kvůli ekonomice. A zde mm, eh, se eh, ptám, jaká je situace těch jedenácti, kteří jsou uvězněni a kteří, na, mm, které sleduje mezinárodní společenství. A zde pan ministr Lam tedy neodpověděl na naše požadavky a údajně oni porušili trestní zákonník, který ptám se pana Lageho ale v podstatě oni ho porušili jenom tím, že nemají stejný názor jako komunistická vláda a zde je to tedy právní řád, který umožňuje trest smrti, mučení, nucenou práci a podobně, takže mm, zde nemluvě o tom, že se zde nepovoluje eh, mm, právo na svobodu vyznání. Zde eh, mm, to vlastně trestní zákon se používá jako takový nástroj, zneužívá se proti svobodě eh, vyznání, proti svobodě projevu a podobně. Takže zde my, Evropská unie, bychom měli měli hovořit e, i o otázkách tedy e, občanské společnosti, hovořit o tom klidně s nimi a jasně jim to vytknout. Za druhé, téma e, ochrany duševního vlastnictví, jsou to ochranné známky, patenty a výrobky evropských podniků, které by měly být chráněny před padělky. A třetí, je eh, životní prostředí mm, eh, předsedkyně Národního schromáždění, tedy Větnamu, Jen, asi jsem to špatně eh, vyslovil, omlouvám se, tak ta zmínila problém s nelegálním rybolovem. A zde, zde v podstatě tam šlo o tedy rybolov, nezákonný rybolov ze strany jiných států, Rusů a podobně, takže zde potom odlesňování i nezákonný obchod s vytěženým dřevem. O tom se hodně jednalo i OSN a tam i je problém s ostatními sousedními zeměmi. A potom Mekong, řeka, která je znečištěna a to za to odpovídají i hodně Číňané. Takže zde vidíme, že zde neexistuje dostatečné úsilí dekontaminovat eh, tuto vodu, tuto řeku a mm, oni zneužívají vlastně tyto toky pro pěstování rýže zde mm, potom to dováží do Evropy eh, bez cel a v podstatě eh, konkurují naší kvalitní certifikované produkci. Takže zde potom se dostává na stůl rýže s vysokou koncentrací, já těžkých kovů, bar, barviv a podobně. Nezapomínejme, že znečištění eh, eh, Mekongu, této řeky, tak to nekončí na hranici státu. My jsme viděli i problém s plasty v mořích a v oceánech. To se tam také kvůli tomu dostává. Takže zde přece je to jejich povinnost eh, zlepšit i tuto dohodu, změnit ji tak, abychom tam zakomponovali tyto body, které jsou kriticky důležité. A zde je třeba tedy i Eh, mít i systém takových kontrol. To máme podobně i v jiných dohodách s jinými státy a zde hm, tedy i podobně by to mělo být se socialistickou republikou Větnam, eh, tak, abychom měli takový systém, takovou síť systematických kontrol s jasnými sankcemi, tak, abychom garantovali, že respektují tyto dohody a do a bude to i tak důležité pro budoucnost eh, pro ty, kteří budou chtějí uzavírat eh, dohody s námi do budoucna, protože eh, zde není možné, abychom, abychom tedy zavírali oči nad nekalou soutěží a konkurencí, kterou oni pro nás takto představují. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane, paní Hautala. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, pokud je o provádění eh, národní legislativy, což je podmínkou pro eh, dohodu o dobrovolném partnerství a eh, musí se to opírat o zákonný dovoz dřeva z Větnamu do EU. A to je velmi důležité téma a to už se souvisí s dohodou o volném obchodu, protože tam je odkaz na eh, provádění VPA FLECT v kapitole o udržitelném rozvoji. A je důležité, aby výbor sledoval jak tato implementace probíhá. A za druhé, eh, já jsem nabila dojmu, že otázka lidských práv se nezlepšuje a ukazuje se, že se situace zhoršuje a souvisí to s trestním tribunálem. O tom jsme právě slyšeli. Hovořili jste o otázce politických eh, vězňů a jaké odpovědi jste na to dostali, protože vím, že jste se na to zeptali. Eh, možná by na to měla zodpovědět delegace. FLECT eh, existuje závazek ohledně provádění a také nabídka pro dialog ohledně implementaci a potom otázka Eh, také požadavků na eh, eh, geolokalizaci a ochranu osobních údajů. A předseda Národního schromáždění řekl velmi jasně, že prováděcí akt by měl být prodiskutován s Evropským parlamentem a že bychom měli dospět ke společné hodě. Takže závazek byl vznesen také pokud jde o implementaci. Otázka lidských práv, ano, tam nedošlo ke podstatnému zlepšení. Lidé jsou ve vězení eh, kvůli eh, tomu, kvůli vyjádření svého názoru. A i v těchto případech tam byl vznesen závazek, že se zaměří, podívají na konkrétní případy a proběhla k tomu diskuze. A ale samozřejmě my jsme se na to zeptali. Myslím si, že dohoda by mohla také eh, umožnit diskuzi o dialogu o lidských právech. My samozřejmě používáme naše páky tak, aby se o této situaci hovořilo, o situaci ve Větnamu. Měl jsem možnost eh, být ještě eh, další den v Hanoji, kde jsem se sešel se zástupci občanských společností a konkrétně jsme eh, hovořili o úloze domácího poradního výboru. Sešel jsem se se 25 nevládními organizacemi a tyto organizace nyní diskutují o tom, jaká mají očekávání, jak by mohly využít domácího poradního výboru a doufejme, že brzy předloží svoje podněty. A já jsem jim slíbil, že je v jejich dialogu e, podpořím, e, v dialogu s větnamskou vládou, tak aby se mohlo opět říci, že domácí poradní výbor musí být e, zastoupen. ze strany občanské společnosti eh, tak jak je to formulováno v dohodě. A my jsme to řekli na všech našich zasedáních a to, že domácí poradní výbor by neměl být orgánem pro uh, masové organizace, ale že by tam měly být zastoupeny všechny občanské organizace. A to je také přání pro komisi, aby toto sdělili větnamské vládě, pokud jde o implementaci a měli bychom začít eh, s přípravou pro provádění, eh, kde by se tedy jsme se soustředili na to, aby eh, poradní domací výbor byl zapojen, pokud jde o práci, pokud jde o životní prostředí. A ano, mm, Zmínili jste očekávání. Ano, lidé ve Větnamu mají očekávání, že budou moci využít této dohody pro eh, zlepšení života občanů a pokud je o ochranu jejich přírody. A měli bychom využít této příležitosti, eh, kterou máme v případě této dohody. Děkuji vám za vaše eh, laskavá slova ohledně řízení mise Eh, bylo to všechno výborně sorganizované, k žádnému spoždění při schůzích nedošlo a komunikace byla také výborná. Myslím si, že Větnam navštívil velmi dobrý tým. A ještě jednou chci poděkovat eh, Basmě za organizaci. Byla to tvrdá práce. A tímto ukončíme bod 7 a hned přejdeme k bodům 8 a 9. A to je společná uh, rozprava. Tématem je obsah dohody a usnesení. A nyní dávám opět slovo panu zpravodajovi, panu Zahradilovi. Děkuji vám, pane předsedo. Jako zpravodaj mě velmi těší, že konečně jsme se dostali do tohoto konkrétního momentu po letech vyjednávání a opravdu doufám, že už to bude moment, kde není cesty zpět. Kolegové, dovolte mi, abych se soustředil na několik otázek, které se týkají FTA a o IPA pohovořím později. Jedná se o první dohodu o volném obchodu, eh, kterou schválí nově zvolený parlament. Už vlastně už uplynula určitá doba a je to vlastně poslední, protože nemáme nic, co by se chystalo, co by mělo podobný rozměr a velmi dobře to doplní naše obchodní dohody, které již uzavřeny byly s jinými azijskými zeměmi. Určitě si pamatujete na Singapur, to je stejný region, Jižní Korea a Japonsko. Myslím si, že to je velmi dobrá příležitost pro EU, aby opět sehrála svou geopolitickou roli a aby ukázala svoji roli v tomto eh, regionu a udávala tón. Myslím si, že je důležité, abychom ukázali, že jsme eh, průkopníkem v tomto řádu a že budeme mít eh, volný obchod na základě pravidel, můžeme být lídry a ukázat, že volný obchod přináší výhody a že to má socioenvironmentální přínosy a že také to je přínos k vícestranému obchodnímu systému a to souvisí se reformou schématu VTO. To je tedy první bod. A druhý bod, myslím si, že se tak jedná o otázku naší vlastní důvěryhodnosti. Jsem přesvědčen, že obchodním partnerům musíme ukázat, že jsme důvěryhodní, že vyjednáváme, ale že jsme schopni i dokončit dohody a že jsme schopni je implementovat. A jsem opět přesvědčen, že bychom neměli promarnit tuto příležitost a ukázat naši důvěryhodnost vůči ostatním globálním hráčům, jako je Čína či USA, protože oni eh, vytvářejí to obchodní pnutí, a my, a Evropská unie to naopak eh, usnadňuje a myslím si, že to by byl zase další dobrý příklad. Myslím si, že se musíme eh, zavázat eh, Větnamu. A někteří naši kolegové, pan Danty, už o tom hovořil, že ze strany jiných globálních hráčů existuje velký zájem o Větnam a že by chtěli vyplnit to vákuum, které by se mohlo objevit. Bod číslo 3. Myslím si, že bychom měli eh, využít tuto dohodu obchodu, tak abychom podporovali naše hodnoty. Větnam se zavázal ke konkrétním opatřením a krokům a to musí splnit. A pokud neschválíme tuto dohodu, tak opustíme Eh, proces ohledně toho, co by se mohlo stát. Já si nemyslím, že se socioenvironmentální otázka zlepší v případě, že bychom neschválili tuto dohodu. A také se nemyslím, že by se propustilo více politických vězňů, tomu by nedošlo a myslím si, že bychom také měli mít na zřeteli, že se jedná převážně o obchodní dohodu, nejedná se o dohodu o lidských právech, ale může to značně přispět ke zlepšení této situace a může to na pomoci změně v zemi. A buďme upřímní sami k sobě. Už eh, než jsme začali vyjednávání, tak jsme věděli, co je Větnam. Je tam eh, systém jedné strany, což je velmi daleko od naší demokracie. Pokud mi to dovolíte a pokud řek, pokud mohu říci osobní připomínku, já jsem, mě 56 a 26 let mého života jsem strávil v komunistickém Československu a za železnou oponou. A ten systém u nás byl velmi e, podobný tomu větnamskému systému dnes, ale přiznávám, že to, co je Větnam dnes, tak to je e, lepší, než jaké to bylo v komunistickém Československu předtím. A to v mnoha aspektech. A jsem tedy přesvědčen, že pokud jim ukážeme dobrou vůli, ukážeme jim dobrý příklad, tak můžeme dosáhnout pozitivní odpovědi a to dokonce i v oblasti lidských práv. A v neposlední řadě, ale možná je to nejdůležitější, my často zapomínáme eh, zdůraznit eh, hospodářský význam této dohody, protože na prvním místě se jedná o obchodní dohodu a my eh, často nezúrazněme ten evropský hospodářský zájem. Proto bych chtěl pokazat na to, že tato dohoda představuje obrovskou příležitost pro naše společnosti, korporace, malé a střední podniky. Eh, máme obrovský deficit obchodu v oblasti výrobků a tato dohoda může situaci změnit. Větnamská společnost je velmi dynamická a mladá a budou chtít evropské výrobky a můžeme se dostat ze čtvrtého místa, kde jsme, eh, s Větnamem Vzhledem k tomu, že máme společnou rozpravu jak k obsahu, tak k usnesení, tak bych se chtěl e, stručně e, vyjádřit e, k usnesení které to doprovází. Zaprvé my stavíme na práci z předchozího mandátu, kdy byly předloženy tyto dokumenty ke schválení. Bohužel jsme to promeškali o jeden měsíc. A já bych chtěl poukázat na několik bodků. Za prvé, informace Eh, ohledně pokroku, kterého dosáhlo, eh, dosáhl Větnam, je to ratifikace úmluvy 98 eh, z června 2018 ILO a závazek Větnamu, že ratifikuje dvě zbývající umluvu 105 nucená práce a potom 87, což je svoboda združování se. Uh, Větnam je na velmi dobré cestě, je na, ve stejné situaci, jako je Singapur a se Singapurem už jsme dohody, dohodu ratifikovali. Bod číslo dva, eh, reforma zákonníku práce. Eh, nyní probíhá globální eh, strukturální reforma zákonníku eh, práce nejdůležitější je ratifikace nebo zapracování umluv ILO do zákonníku práce ve Větnamu. Vidíme tedy, že tady je účinek a že je to výsledek eh, určitého tlaku ze strany EU a tato eh, debata probíhá a 21. listopadu bude diskuze a my jsme se, eh, jak říká i Elo, sešli v Hanoji minulý týden. Myslíme si, že návrh eh, zákonníku práce je dobrým eh, krokem a VTO podpořilo tyto reformy a ukazuje se, že je to naléhavé a je potřeba reformy zrychlit. Konec citace také, co bylo zajímavé, je vyslechnout si, jak to vypadá s úlohou evropských zemí, evropských společností, pokud jde o zlepšení pracovních podmínek. A nyní bych chtěl eh, říct si ještě něco ke implementaci a k monitorování. Jakožto zpravodaj je, jsem plně zavázán eh, prosadit eh, tyto dvě části a budu se těšit na vaše pozměvací návrhy a to je vše a děkuji vám za vaši pozornost. Mm, děkuji vám, pane zpravodaji. A nyní dávám slovo stínovým eh, zpravodajům a každý z vás má tři minuty. Thank you very much, chairman, and... Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také panu zpravodaji za odvedenou práci s velkou vážností a s velkým odhodláním. Já si myslím, že ekonomická hodnota dohody mezi Evropskou unii a Větnamem je celkem jasná. Eh, bylo toho řečeno mnoho eh, i čísla a musíme se zaměřit také na geopolitický, geopolitický kontext, eh, například ASEAN, na roli, kterou si přeje v regionu sehrávat EU. A musím říct, že Větnam bude v tomto směru takovou důležitou metou. A také se musíme zaměřit na záležitosti, eh, které také jsou nutné a nemusí to být zrovna obchodní záležitosti, ale jsou to věci, kterým ta dohoda o svobodném obchodu napomůže. Už jsme tedy hovořili o umluvách Světové organizace práce, o práv pracujících. My jsme také v Hanoji debatovali na půdě ministerstva práce a dozvěděli jsme se, že v současné době kolem 15 milionů pracovníků eh, na ně se tedy vztahují stávající, eh, stávající legislativa ILO a v nejbližší době eh, se to bude vztahovat na trojnásobný počet nějakých 50 milionů eh, pracujících. A to je skutečně velký krok před. Dále jsme hovořili o kybernetické bezpečnosti a to šlo, eh, tady šlo také o eh, lidská práva, to znamená o ochranu občanů. Ve Větnamu jsou zákony na kybernetickou ochranu, ovšem e, zatím je to velice vzdálené evropské legislativě a tady bychom taky mohli lecos udělat. Další věc je implementační plán a tady jsou výzvy na obou stranách, e, včetně tedy e, pro Evropskou komisi, poněvadž my v té eh, dohodě nemáme kapitolu o malých a středních podnicích, týká se to našich malých a středních podniků a budeme se muset o ně eh, postarat. Čili ten implementační plán bude každopádně nástrojem na to, abychom ve Větnamu docílili změn Eh, v roce 2021 se chystá sjezd tamnější komunistické strany, která je vedoucí silou společnosti. A jestli mohu ještě 10 vteřin, eh, tak eh, já jsem stejného věku náš zpravodaj, také jsem prvních 25 let prožil v socialistické zemi, čili na nesprávné straně železné opony. Takže my skutečně vnímáme Eh, ten pokrok v, eh, ve Větnamu eh, trošku jinýma očima. Je tady skutečný pokrok, je třeba ho podporovat a takovým nástrojem podpory je ta dohoda o volném obchodu. Ano, děkuji, paní kolegy Ráli. Eh, musíme říct, že tady toto období eh, přeskumu je určitě eh, velkou šancí pro to, abychom napomohli reformám ve Větnamu. Já musím říct, že my skutečně máme tam určité páky, ale nemusíme využívat příliš velkého tlaku. My jsme minulé měsíce dobře a opatrně využili, eh, velice strategicky. A musíme říct, že obchodní hodnoty Evropské unie nemusou zůstat pouze ve slovech, ale musí mít také konkrétní, eh, za sebou konkrétní činy. A my eh, ve Větnamu, prostřednictvím Větnamu, vysíláme světu signál, že nám jde o hodnoty a podle nich jednáme, jinak bychom podkopávali vlastní důvěryhodnost. Eh, to je důležité. Minulý týden v Hanoji jsme měli eh, řadu různých setkání a my jsme z toho viděli, že jsou eh, v oblasti lidských práv, zejména svobody projevu, a to i online, se situace zhoršuje. To bylo také jasně řečeno. A my musíme eh, ten eh, návrh zprávy posílit v oblasti boje za lidská práva, poněvadž momentálně je to příliš slabé. Musíme také zopakovat eh, požadavky Evropského parlamentu, které se objevují od roku 2013 celkem pětkrát v našich rezolucích. Zejména eh, máme 18 eh, velkých sítí pro lidská práva i obranu. Nedávno vydali zprávu a de facto jejich eh, obavy eh, se kryjí s našimi. To znamená, že bylo by zvláštní, kdybychom v procesu ratifikace o tomto mlčeli. Ale také minulém týdnu eh, jsme zcela jasně řekli, že chceme jednat s větnamskou protistranou v oblastech pracovního práva, lidských práv a zejména kybernetické bezpečnosti. Zejména tedy u zákonníku práce a jeho reformu je třeba, aby byl tento schválen ještě předtím, než budeme hlasovat z Evropské unie a zejména ILO 87 a ILO 105 musí být součástí spolu tedy s tou cestovní mapou pro ratifikaci těchto úmluv ILO. No a samozřejmě k tomu je, jsou ještě Eh, implementační opatření, to je 10 legislativních aktů. Eh, lidská práva, ta jsou jasná z pozice Evropského parlamentu, měli bychom to připomenout. Co se týče kybernetické bezpečnosti, tak tam samozřejmě pokračuje dialog a myslím, že bude velice důležité, abychom měli eh, jasné zprávy ze tamské strany o implementačních zákonech a změnách eh, v legislativě na ochranu lidských práv, než budeme hlasovat v Evropském parlamentu. Čili my teď máme před sebou krátké období, kdy můžeme vyvinout určitou, určitý vliv, musíme toho strategicky využít, musíme hovořit o našich obavách eh, z vývoje ve Větnamu. Myslím, že ve Větnamu je náš hlas slyšet, a potom budeme muset hlasovat eh, v souvislosti s tím, nebo podle toho, jaký vidíme pokrok v této oblasti. Eh, paní Kalsbro, otázka eh, není tak, jestli máme nebo nemáme obchodovat s Větnamem, ten obchod při skutečnosti. Evropská Unie je v současnosti eh, třetím největším obchodním partnerem Větnamu. Otázka je, ze jakých podmínek obchodovat. Naše dohoda o volném obchodu nabízí možnosti oběma stranám. Máme tady obchod a společná pravidla, obchodní eh, příležitosti také pro evropské podnikatele. Eh, týká se to také zaměstnanosti, investic, eh, inovací, lepšího pracovního práva, lepšího životního prostředí. Prostě ta naše dohoda o volném obchodu je nástrojem na vyvíjení vlivu v mnoha různých směrech. A de facto je to něco, co by mělo pokračovat také po ratifikaci. Samozřejmě eh, je to eh, příležitost pro miliony Větnamců uplatnit se na jednom z nejrozvinutějších trhů. My tady hovoříme o zemi, která dlouhou dobu byla velice chudá, ale eh, s ekonomickou reformou si skutečně můžeme představit pokrok a to tak, aby ta země už dále netrpěla hudobou. Ale pořád eh, jsou tady jasné signály, které třeba vyslat eh, vzhledem k našim očekáváním, pokud se týče lidských práv a práv pracujících. My jsme o tom hovořili mnohokrát zde, zopakovali jsme to v Hanoji a máme skutečně velká očekávání na změnu. A teď je ta vhodná příležitost, abychom se navzájem eh, setkali a utkali na partnerské úrovně. Čili to by mělo hrát roli při našem dalším postupu v Evropském parlamentu. No, de facto eh, demokratické změny se nestanou sami od sebe a je v našem zájmu, je naší povinností, abychom k tomu přispěli a dohoda o volném obchodu je proto nástrojem. Pokud eh, my nevyužijeme možnosti eh, přiblížit se v obchodní spolupráci k Větnamu, tak nás nahradí jiné země. My musíme ukázat, že jsme ochotni přijímat zodpovědnost a že eh, děláme to, co říkáme a že obojí je v souladu s našimi hodnotami. Děkuji. Děkuji za, za zelené, pan Kmo. No, děkuji, pane předsedo. Je obvyklé, že si různým způsobem vykládáme dopad eh, dohody volného obchodu na eh, situaci eh, lidských práv. Například já chci podpořit kolegyně Kirchton Berling, že v podstatě máme páky pro to, aby situace se vyvíjela pozitivně ve Větnamu ale mm, máme e, různé způsoby, jak to vykládáme, ten pokrok, ale všichni souhlasíme, že stav lidských práv nás zneklidňuje tam. I to je zaznělo na výboru e, DROA, jasně během slyšení a nelze ignorovat, že od počátku vyjednávání, to jsme slyšeli tady, došlo k zhoršení situace Eh, politických vězňů a mm, o eh, polovinu. A před rokem vlastně zde parlament přijal rezoluci, kde jsme požadovali eh, okamžité propuštění těchto politických vězňů a před mm, podpisem dohody i vím, že eh, máme zprávu, kterou eh, vydala eh, z naše zahraniční služba, která hovoří o vážné situaci stavu lidských práv, dochází k zatýkání, uvězňování, omezuje se svoboda projevu online, offline a Evropská unie apeluje neustále na větnamské orgány, aby propustili všechny aktivisty, kteří jsou uvězněni, aby mohli se svobodně vyjadřovat. Tak takže to no, v podstatě eh, je měsíc před podpisem a situace se nezměnila. Takže já si myslím, že tady je třeba Eh, pozměnit text, který jsme obdrželi, tedy text zprávy, tak abychom tam více propojili tu otázku lidských práv s obchodem a investicemi. V roce 2016 dvou třetinou většinou parlament eh, při dělal další dokument o stavu eh, lidských práv a demokracie ve světě a opět tam jsme Mm, apelovali na to, abychom měli systematické klauzule lidských práv ve všech našich mezinárodních smlouvách, včetně těchto, abychom měli jako parlament kontrolní mechanismus a priori a ne až poté, co se nějaká dohoda podepíše. Ehm, takže tady je třeba také více se tomu věnovat a e, my jsme byli zvoleni před půl rokem, jak jste řekli, je to naše první e, dohoda volného obchodu a je třeba, abychom byli ambicioznější a abychom e, změnili kurz trochu a zde bych ráda přednesla požadavek, to znamená odložit termín pro pozměňovací návrhy 11. listopad, to je příliš krátká doba, i pan Lange to řekl, otázka eh, těch eh, domácích poradních skupin, Domestic Advisory Group, například, to je zajímavá myšlenka, vaše zpráva hovoří o různých otázkách a mě by to zajímalo si to mm, pořádně mm, prostudovat, abychom mohli přispět. Eh, polovině listopadu by měl být novelizován zákonník práce, potom jak jsme slyšeli, práce dětí eh, mm, tady. Také to by měli, eh, se, se tedy zavázal Větnam, že do konce roku přijme dokument MOP. Děkuji pan Lančíny. Ano, já si myslím, že závěry musí více vzít do úvahy aspekt životního prostředí, lidských práv protože toto všechno to e, e, nelze e, obětovat pro nějaké ekonomické, geopolitické zájmy. Přece naším cílem je zlepšit situaci a je třeba, abychom měli jistotu, když je to země, jak jsme slyšeli, která eh, respektuje závazky, ale musíme mít jistotu, že bude dodržovat a plnit eh, brzy eh, v, v krátké lhůtě. A nelze ustoupit na poli lidských práv nebo ochrany životního prostředí. Mm, protože nemůžeme ustoupit eh, z naší představy světa, z naší vize. A pozměňovací návrhy mm, by měly pomoci Větnamu, aby se dostal na eh, cestu, kterou si všichni přejeme. Opakuji, eh, dohoda je významná, ano, ale je bude o to významnější, pokud se nám podaří díky ní prosazovat a ukazovat, jaké jsou naše hodnoty a že e, jsou to hodnoty vyšší než naše ekonomické či jiné zájmy. Děkuji. Děkuji. Emanuel Morel Zakue. Děkuji, pane předsedo. Eh, zpravodaj eh, řekl, že vyjednávání s Větnamem trvala dlouho, to je pravda, ale my jako poslanci, my máme málo času teď, aby všechno jako si prostudovat, předložit pozměňovací návrhy, odhlasovat. Já podporuji zelené, odložit Mm, termín pro pozměňovací návrhy, protože tady je hodně věcí, které třeba ještě prostudovat a nalézt odpovědi. Eh, hlavní argument, opakuji, každá taková dohoda volného obchodu není pouze ekonomickou dohodou, ale má i politickou dimenzi a já zde zcela eh, eh, souhlasím s cílem. Ano, podporovat, utvrzovat vztahy s Větnamem, to je významná země v regionu, je to důležitá země geopoliticky a podobně, ale tady mám určité pochybnosti. Já jsem pochopil zájmy výrobců aut. Těm se ta dohoda líbí. Já jsem pochopil zájmy některých velkých podniků, které si myslí, že tak budou mít přístup k veřejným zakázkám. Ano, když vidíme ale tam ty lhuty výběrových řízení často jsou 15 let, tak to tak snad ne, nebude. Ale mám eh, pochybnosti, zdali to je v zájmu evropských spotřebitelů a zaměstnanců, ale i těch větnamských a větnamských občanů. Proč? Proč mám pochybnosti? Za prvé v té rezoluci a podle toho, co říká komise, všichni jsou rádi, že Větnam bude takovou montovnou i Číňani používají Větnam. Hm, v podstatě taková je to pro ně nová bezcelní dílna to bude. No já nevím, z toho to nás má těšit. Zde je velké riziko, že podniky budou delokalizovat výrobu. Já nevím, stále to je dobré pro naše zaměstnance a spotřebitele. No upřímně, nebuďme pokryci každá kapitola udržitelného rozvoje není úplně odolná vůči všemu. Ne, často dochází problému s kvalitou, vysledovatelností, hovořilo se o nezákonném rybolovu a připomínám, že i ve Větnamu jsou problémy, které nebyly vyřešeny, protože eh, je to čtvrtá země v pořadí, která znečišťuje plasty oceány. Ano, a mm, zde i eh, dokonce i eh, samozřejmě eh, a přispívá tedy hm, přes Kambodžu a další k odlesňování. Takže je třeba respektovat pařížskou dohodu. A tam to vůbec není v tom návrhu reflektováno. Dále bezpečnost potravin. Zhoršení životního prostředí. To je velké riziko, a když se bude příliš zvyšovat výroba potravin. Ale je třeba vidět zde Větnamce, větnamské zaměstnance. Vy jste řekl, jasně, pane předsedo, to není dohoda o lidských právech, to jsme pochopili taky. Ano, ale mm, ale přece nemůžeme si tady jen tak umít ruce a říct, lidská práva nás nezajímají. To dobře řekli předřečníci. Tam se lidská práva zhoršují, to je realita. Eh, pracovní právo, tady kvituji s potěšením, že MOP říká, že je pokrok, no ale pořád tam pracují děti. Upřímně, já nesouhlasím s vaším nadšením, s vaším optimismem a jedna věc je jistá. Já jako poslanec chci, abychom měli více času, abychom mohli to prostudovat, předložit eh, pozměňovací návrhy, abychom dostali i od Republiky Větnam konkrétní odpovědi. Máme dalších sedm žádostí o slovo, každý bude mít minutu a půl. Paní Tiziana Begin. Grazie, grazie, presidente. Eh... Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím struč, o stručnost. Pokud jde o obchodní politiku, takže zřejmé, že cíle prioritně jsou ekonomické, ale mm, má to být i nástroj pro lidská práva ve světě přece my chceme to tak, takto využívat, eh, i když víme, že to je dohoda ekonomická, víme ví, jasné, že Větnam je ekonomickou příležitostí, obrovskou příležitostí pro naše podnikatele, eh, kde eh, má i díky tedy ekonomickému růstu a dále z, dlouhod, z dlouhodobého pohledu, eh, pokud bych se tam neaplikovaly naše normy, tak by mohl být Větnam problémem pro konkurenceschopnost našich podniků. Takže tato dohoda musí být podmíněna tím, že se tam zlepší stav lidských práv. A upřímně, stejně jako kolegové, já e, myslím, že to zatím se tam tak neděje. A teď se zaměřím na opatření, která musíme přijmout, eh, pokud se tam opakovaně budou porušovat lidská práva. To není mi jasné, komise mi to asi vysvětlí zda v tomto případě lze mm, eh, stanovit to, že bychom zcela eh, v, v nějakém extrémním případě pozastavili aplikaci dohody a dále rýže. Naše zemědělské podniky již utrpěly eh, mm, konkurencí z Myanmaru a z Kambodži a teď, tedy pokud to bude rýže s nulovým clem, tak to bude velký problém pro naše zemědělce. A závěrem. Podle mého názoru musíme eh, podmínit tuto dohodu takto. Za prvé lidská práva a ochrana evropského zemědělství. Děkuji. Děkuji. paní Rodríguez Piněro. Já bych chtěla pogratulovat eh, panu zpravodaji, stínovým zpravodajům a komisi za veškerou práci, kterou odvedli, protože si myslím, že je to velmi důležité, abychom hájili zájmy Evropské unii a abychom pomohli eh, Větnamu tak, aby přešla k moderní ekonomice a kde bude udržitelný rozvoj. A také ekonomika, kde se budou respektovat lidská práva. Já si velmi cením kroku, které učinili větnamské úřady, ale Předtím pan Zahradil a pan Winkler hovořili o 25 letech zkušenosti s životem za oponou. My zase u nás ve Španělsku jsme zažili 40 let autoritářského režimu Franka a víme, co je to, když neexistuje svoboda vyznání a co to znamená když jsou političtí vězňové. A myslím si, že hospodářská ekonomika je eh, další možností pro hájení zájmu EU a týká se otázku demokratických hodnot a svoboda slova. Proto si myslím, že nemůžeme dovolit, že se neuskuteční potřebné kroky, aby skutečně se hájily eh, lidská práva s jakýmkoliv eh, obchodním partnerem, kterému dáme preferenční přístup na naše trhy. Jedna věc eh, mě znepokojuje, jich tedy více, to se tady objevuje v během tomto procesu. Eh, činí mi starosti, jak dosáhneme toho, že budeme mít opravdu striktní hodnocení, kde bude skutečně zastoupena veškerá občanská společnost na těch eh, národních poradenských orgánech. Týká se to také odborů. Jak zaručíme tuto, to, že tam budou opravdu zastoupeni všichni členové společnosti? Děkuji. Děkuji. Eh, Kathleen van Bremt. Já bych se chtěla krátce eh, vrátit k otázce lidských eh, práv. Samozřejmě nemůžeme očekávat, že budeme mít dohody o volném obchodu se zeměmi, kde budou mít stejnou úroveň lidských práv. Na druhé straně, ale já se ptám, ehm, jak komplikované je mít dohodu s volným obchodem se zemí, kde dochází k ústupu v této oblasti lidských práv. Otázka uh, dohody o partnerství, to začalo v roce 2014 a ta situace se zhoršila nebo zlepšila. Proto já bych se chtěla zeptat komise. Tady existuje uh, pojítko mezi PCA a mezi FTA, pokud je otázku lidských práv. A já se ptám, vzhledem k tomu, že my víme, jaká je situace ve Větnamu a že není dobrá, když bych to tedy řekla mírně, tak jak vnímá eh, komise odstavec, kde se hovoří o eh, závažném a systematickém porušování lidských práv. Eh, co by měla být referenční hodnota pro komisi, tak aby využila tuto doložku, pokud jde o pojitko mezi oběma těmito otázkami. Myslím si, že pro parlament je velmi důležité, abychom skutečně posoudili otázku FTA, abychom se podívali tady na toto pojitko. Pan Kelly. Děkuji. Já bych chtěl eh, vyjádřit eh, poděkování těm kolegům, kteří jeli do Větnamu. Já jsem tam byl před několika lety. Myslím si, že to určitě stojí za to. A eh, i když eh, někteří to eh, kritizují, ale samozřejmě oni se snaží a také je důležité, abychom měli i jinou perspektivu. A myslím si, že je důležité mít tento pohled, když jdeme do Větnamu a tím pádem máme eh, lepší pozici, pokud je o rozhodování se, co se týče FTA. A myslím si, že je zcela jasné, že se odvedl obrovský kus práce ze strany komise, také pokud je o větnamskou stranu, především co se týče o ILO, Eh, práva pracujících, eh, existují obavy ohledně lidských práv, to je pochopitelné, eh, není dobré, když se situace zhoršuje a musíme s nimi nadále pracovat. A to, co řekl uh, také uh, pan Spravodaj a pan uh, Winkler, tak to uh, je zajímavé, protože on, tam bylo řečeno, že uh, je uh, se dá skonstatovat, že situace se zlepšila, co se týče hospodářského vývoju. Takže já si myslím, že bychom měli toto ratifikovat a především proto, jak tady bylo řečeno, že je geopolitická situace, jaká je a existuje eh, atmosféra ve světě proti obchodu. A zdá se, že eh, Singapur vlastně bylo eh, vzorem pro ostatní eh, část ASEANu, pokud je o volný obchod a určitě by dávalo smysl z politického hlediska, z jiného hlediska toto mít i s Větnamem. Myslím si, že je, jsme na cestě dosáhnout velmi dobré dohody obchodu a chtěl bych poděkovat delegaci a určitě se můžeme poučit z toho, co se tam naučili. A uh, musíme si také uvědomit, co by se stalo, kdyby toto bylo zamítnuto. Paní Hautala, uh, děkuji. Zdá se, že Eh, tady není, že by neexistoval, ne, neexistovala dohoda ohledně toho, co se má dít s ratifikací či po ratifikaci. Kde neexistuje schoda, je ohledně toho, kdy je ten moment pro ten pákový efekt. Já tady eh, souhlasím s eh, kolegou Kartnem Dalingem, že ten moment je nyní, že ten moment že bychom to neměli uspěchat. Já si myslím, že už existují signály z Větnamu, že chtějí tu situaci napravit. Tak proč bychom neměli dát eh, Větnamu více času na to, aby eh, oni mohli přistoupit eh, k těm reformám, o kterých s nimi diskutujeme. Proto bych chtěla podpořit návrh Saskie Brickmon, že bychom alespoň měli trošku vyčkat do konce začátku příštího roku ve výboru a e, výbor pro lidská práva už připravuje stanovisko, já jsem tam stínovou zpravodajkyní oni určitě přijdou e, s velmi zajímavým návrhem z tohoto e, podvýboru a to se bude týkat monitorování a jaké mechanismy jsou potřeba v oblasti lidských práv. Pane Winklere, Eh, ten příklad, který jste uvedl, není úplně přesvědčivý, protože já jsem eh, přesvědčena, že ten eh, prostor pro reformy byl v Rumunsku otevřen, než se Rumunsko stalo členem. A došlo k vývoji, který není úplně uspokojivý. V případě Větnamu to okno je otevřeno nyní, ale musíme ty dveře nechat otevřené. Pan Buržoa. Děkuji. Chci eh, poděkovat eh, panu zpravodaji a pogratulovat za výbornou práci s cílem dosažení tohoto výsledku. My plně eh, podpoříme tuto dohodu a to ze tří důvodů. Za prvé jedná se o obchodní dohodu a pan zpravodaj to zdůraznil. Bude to podpora pro vývoz z Evropy, ale i pro vývoz z Větnamu. V roce 2035 Eh, můžeme počítat s nárůstem 23%, 18% nárůst 8 miliard, 15 eh, miliard euro, eh, tak tohoto by mělo být dosaženo. Samozřejmě se musí zrušit veškerá cla, veškeré tarify. A v první linii si myslíme, že to eh, pomůže mladé dynamické větnamské společnosti. Já jsem tam byl eh, několikrát během obchodních misí, zvýší se prosperita a dojde k sociálnímu pokroku. Také se tedy hovořilo o geostrategické otázce, to je velmi důležité, protože EU chce být globálním eh, hráčem a tak musíme být aktivní. My nejsme odpovědí na ochranářství a Eh, to vyřeší také tato obchodní dohoda. Potom udržitelnost, eh, sociální práva, to je nedílnou součástí této dohody. Eh, je to ideální? Ne, není to ideální. Dojde-li k pokroku, tak toto musíme monitorovat. To je úkolem Evropské komisy. Jsem otevřen, pokud je o tento návrh mezi parlamentní skupiny. A zatím nemáme eh, příspěvek ze strany Výboru pro lidská práva k tomuto usnesení. A nyní pan Danty. Děkuji, pane předsedo. Já chci zdůraznit dvě věci. Za prvé, všichni dobře víme, že Větnam není demokracie a že lidská práva se tam porušují, že tam jsou problémy s pracovním právem abych to eh, mm, řekl eufemisticky, tam není svoboda odborová, odborová svodba, i zde v podstatě, mm, zde eh, je pravda, že eh, možná dříve tedy ta politika byla otevřenější než teď ve Větnamu vůči všemu tomuto. Takže je těžké si představit, že díky takové obchodní dohodě změníme snad Větnam v demokracii. Ne. Eh, mm, zde mm, vláda jedné strany tam, no a reforma této eh, jedné strany, o tom vůbec se tam nemluví. Takže bychom měli využít veškeré nástroje, které obchodní politika nám skýtá, eh, tak abychom mm, tam prosadili kroky, postupné kroky vpřed. Zde <clears throat> musíme jasně specifikovat eh, si cíle a požadavky, které budeme na ně mít, eh, jakmile odsouhlasíme tuto dohodu, jaké hm, signály očekáváme, pokud jde o odborová práva, politická práva, pracovní právo a cyber security, počítačová bezpečnost. Eh, to je důležité, protože když naše podniky chtějí efektivněji a bezpečně operovat ve Větnamu a potom všechny ty implementační politiky. Zde, a končím, pane předsedo, eh, ta sociální klauzule, tu bychom asi měli využít. Já se ptám komisi tady, komise, co si o to myslí. Možná to by mohl být takový nástroj, který nám dá záruky, které požadujeme od Větnamu. Já, Mr. Wabon. Děkuji. Pan Warborn. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, chtěl bych poděkovat panu zpravodaji. Musím říci hned z začátku, že já podporuji tuto dohodu. A ty argumenty jsou následující. Já eh, se obávám, že Evropa zaostává, pokud jde o konkurenceschopnost. A to je závažná věc, která se dělá během posledních desetiletí. Když se podíváme zpět deset let, tak eh, Čína eh, eh, se měla vývoj rapidní v ekonomice, 80-90% nárůst vykazovala větnamská ekonomika a evropská 16-17%. Takže bohužel zaostáváme, což znamená, že tady eh, v budoucnosti eh, bude situace eh, horší, pokud je o naši prosperitu, ale není to pouze Ázie. I Spojené státy se vyvíjejí rychleji. Ještě rychleji než Větnam. Takže je důležité, abychom eh, toto udělali, aby i u nás byla zachována prosperita. Musíme umožnit, aby i naše eh, podniky prodávaly své výrobky stále rostoucí střední třídě ve Větnamu. Proto musíme podpořit tuto dohodu. Musíme to podpořit a to co nejdříve, protože přicházíme o tu konkurenceschopnost každý den. Proto si myslím, že se jedná o naléhavou věc a je potřeba přistoupit k ratifikaci dohody. A jedna věc mi tady chybí v té dohodě, dohodě, a to je kapitola pro malé a střední podniky. A doufám, že v prováděcí fázi na to můžeme pracovat, tak abychom zaručili, že naše malé a střední podniky můžou vyvážet i dovážet. Děkuji. A nyní Christopher Sensen. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodaji za vynikající práci. Mm, ano, jde o strategickou dohodu, to je strategickou pro nás v oblasti eh, tohoto regionu ASEANu. Eh, takže je to velký krok vpřed, podle mě. A já bych chtěl, stejně jako pan Buržua, říci, že jde o obchodní dohodu a nejde o dohodu prostřednictvím, eh, které můžeme vyřešit veškeré zlo na světě. A i během návštěvy ve Větnamu jste měli možnost vidět, k jakému pokroku tam došlo, pokud jde o MOP, především o ratifikaci umluvy e, 98 a potom novelizaci e, zákonníku práce, tak jak se tam plánuje do konce roku, takže je to krok vpřed e, i podle mě v oblasti lidských práv a životního prostředí. I zde Větnam Eh, se přidal ke pařížské dohodě, eh, jde to dobrým směrem. Pan Morel řekl, že jde pouze o dohodu, která poslouží výrobcům aut. No já tady s panem Morelem nesouhlasím, protože i se to týká potravinářsko-zemědělského sektoru. Mm, máme eh, 160 eh, eh, chráněných označení, které budou takto chráněny a vlastně i eh, takto i naši výrobci, ať jsou to tedy výrobci z Francie nebo z Itálie, tak samozřejmě naši zemědělci také čekají na tuto dohodu, protože bude to i bojovat proti, nebo naši výrobci čekají na tuto dohodu, protože bude bojovat proti padělkům, proti porušování duševního práv duševního vlastnictví. Je to země, která se rozvíjí a je třeba jim dát tuto příležitost. A já mm, nejsem pro odklad, mm, pro odklad termínu pro pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji a nyní dávám slovo komisi. Eh, Helena Kenny, která je, zastupkyní, která je eh, náměstkyní eh, generálního eh, ředitele z DG Trade. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji, pane Zahradile, velmi mě těšilo vyslechnout si výsledky mise která byla uskutečněna ve Větnamu, je důležité, že probíhal upřímný a otevřený dialog. To je věc, které si také velmi ceníme. My jsme to měli také při eh, přitosti schůze na vysoké úrovni. Myslím, že pokud bych měla svůj příspěvek eh, rozdělit do několik oblastí, tak začnu ekonomickým aspektem. Mnozí z vás na to poukázali, je to samozřejmě základ pro jakoukoliv dohodu o volném obchodu. Ukázalo se velmi jasně, že se jedná o velmi ambiciozní dohodu. Je to uh, stejně tak ambiciozní jako v případě Singapuru a Singapur je mnohem otevřenější ekonomikou než Větnam. Ale uh, kromě uh, cel, uh, cel, tak jsme to zrušili téměř všechno na obou stranách. Liší se prováděcí dohoda, pro protože Větnam je rozvojovou zemí, ale během období eh, deseti eh, let tak dojde k úplnému zrušení cel. Ale jak víme, eh, hospodářský aspekt obchodu se týká nejvíce standardů, snadného přístupu na trh, ochrana práv duševního vlastnictví, Eh, přístup eh, ke službám a to vše je velmi pokryto v dohodě o volném obchodu. A na stejně vysoké úrovni, tak jako to máme se zeměmi, jako je Singapur. Chtěla bych eh, poukázat na to, Eh, že eh, se toto, eh, tato dohoda nemá být cílem, aby čínské produkty se pomocí této dohody mohly dostat přes Větnam do EU. A to byla klíčová věc také pro Větnam. Oni nechtějí být nějaký, nějakou další výrobnou pro Čínu. Pokud azijská je nějaká země v Ázii, která ví, jaké to je, tak to spolupracovat s Čínou, tak to je Větnam. Takže je důl, eh, důležitým aspektem je tedy zabránění to, aby ty čínské výrobky se přes Větnam dostaly do EU a eh, Větnamci se budou tedy dívat na otázku čínských investic. Jednou z výhod této dohody je, eh, že tam je málo otázek, které by byly citlivé v oblasti zemědělství italský poslanec, to, co jste říkal, ano, otázka rýže, to je citlivá věc pro Větnamce ale je jasně eh, řečeno, eh, eh, kolik rýže může vstoupit do Evropy a jedná se tedy o tu celomletou rýži. A je tedy jasně stanoveno, kolik celomleté, celoomleté rýže bude v té bezcelní části. Potom máme důležitou část, která se týká standardů. Eh, vysoká úroveň mezinárodních standardů, eh, což je samozřejmě eh, jednodušší pro Evropskou unii, tak aby výrobky se dostaly na větnamský trh. Takže ne to, není to pouze aby se zvýhodnily velké firmy, ale i pro malé firmy, protože pro ně je složitější se uspůsobit standardům v různých zemí. Otázka malých a středních podniků. Máte pravdu, toto bylo vyjednáno, tato dohoda eh, předtím, než jsme stanovili zásadu, že ve všech dohodách o volném obchodu bude kapitola o malých a středních podniků. což znamená, že mnoho ustanovení, které jsou v kapitolách eh, o malých a středních eh, podnicích, to neznamená tedy, že by nebyly v této dohodě. Jedná se o standardy v případě přístupu na trh, ale jak bylo řečeno, bude to jedním z klíčových aspektů, až budeme se dívat na implementaci, abychom zajistili, e, že máme helpdesky, e, že máme e, věd a nástroje, které usnadní vstup na trh tak, aby i malé a střední podniky využily přínosů malé, tedy této dohody o volném obchodu. A potom věc, o které tady hovořili téměř všichni, eh, to jsou otázky hodnot a lidská práva. Eh, otázka hodnot je v FTA, máme tam kapitolu o udržitelném rozvoji a tam je eh, podobně vysoký standard, který máme v jiných dohodách, o kterých nyní jednáme. Eh, je tam také eh, závazek eh, pro zřízení domácí poradní skupiny. Ano, to bude problémem v zemi, jako je Větnam, ale tak, jak řekl jeden z členů delegace, nejedná se pouze o to, že by tam byly schválené občanské společnosti ze strany komunistické strany Větnamu, že by pouze jejich hlas mohl zasnít, ale my jsme tam dali prostor i jiným částem občanské společnosti. A my jsme jasně řekli větnamské vládě, že očekáváme eh, otevřenou poradní domácí skupinu, kde budou eh, zahrnuty i eh, ostatní zástupci občanských společností. Některé otázky jsou uh, samozřejmě uh, citlivější jako na jakékoliv uh, straně světa a to se uh, samozřejmě týká té jedné strany a jejího přežití. Uh, ale to neznamená, že by tam nebylo mnoho environmentálních nevládních organizací či jiných nevládních organizací, které chtějí být velmi aktivní v této domácí poradní skupině. A to je zcela jistě eh, jedna z oblastí, kde mě těší vaše podpora, protože my už pracujeme s Větnamci tak, aby toto se uskutečnilo. Malá připomínka k práci dětí, to je také jednou z priorit Evropské komise a nově zvolené předsedkyně Evropské komise. Je pravda, že dětská práce je jedna z otázek, eh, na kterou se pokázala jako problém ve Větnamu. Norm, nyní eh, probíhá eh, průzkum a aktualizují se údaje které máme před několika lety a e, zkonstatovalo se, že došlo k velkému poklesu e, dětské práce e, mm, o 50%, ještě ta čísla jsou hotová, budou v prosinci. A také zazněl závazek z úst Větnamců, že připraví pracovní plán pro to, aby byla úplně odstraněna dětská práce a že s námi budou v této oblasti spolupracovat. A to je další důležitý krok. My samozřejmě budeme pokračovat v našich podporných programech s větnamskou stranou, tak abychom zajistili, že, je, že jim pomůžeme, pokud jde o implementaci e, této dohody o volném obchodu a IPA. Nejedná se pouze o ekonomické otázky, nejedná se pouze o to, že bychom eh, využili mechanismy v těchto dohod, ale jedná se také o to, že jim eh, pomůžeme a doprovodíme je, pokud jde o e, sociální reformy související s konkrétní kapitolou. Potom otázka e, doložky o lidských právech ve všech dohodách. Ano, to je pravda. E, máme v této dohodě e, pojítko na e, dohodu o partnerství a spolupráci. To máme s Větnamem. E, neměli jsme to vždy kontakty se všemi zeměmi, nemáme to ještě hotové, ale tady jsme je přímo zapojili do dohody o partnerství a spolupráci, jakožto eh, eh, zásadní doložku. My můžeme eh, přerušit platnost této dohody. Nemáme tam žádnou referenční hodnotu. Těžko se stanoví referenční hodnota pro lidská práva. Samozřejmě to souvisí s tím, odkud pochází ten vývoj, ale pokud dojde k nějakému závažnému zhoršení, tak to by bylo téma k diskuzi. A já jsem přesvědčena, že parlament to bude bedlivě střežit. A závěrem. Otázka dohody o volném obchodu, to musí být eh, jeden z eh, základních eh, kamenů, které máme v oblasti spolupráce s Větnamem. A cílem je, aby se Větnam vypravil na správnou cestu, pokud je otevřenost, pokud jde o lidská práva a pokud jde o uh, otázku uh, práv pracujících. Pokud jde o uh, partnerství a spolupráce, máme a jojo, máme dohodu FLECT a také jsme o tom diskutovali s větnamskou stranou a samozřejmě budeme velmi bedlivě ze strany komise sledovat implementaci. Pane Zahradile, eh, chcete k tomu něco přidat? Uh, thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Možná pár slov eh, k implementaci. Trošku jsem na to zapomněl eh, v té původní prezentaci. Rezoluce podtrhuje, jak důležitá je implementace a vynucování smlouvy. Eh, je zde zdůrazněna role eh, hlavního eh, zástupce pro vynucování pravidel dohody. Také se zde hovoří o výměně technických informací a zkušeností. A musíme říci, že bude důležité a zásadní, aby eh, toto bylo monitorováno větnamskými úřady, zejména nižších úrovní, například provinčních, tam by mohly být problémy. Eh, Dovolte ještě jednu větu o lidských právech. Pokud se nemýlím, máme také stanovisko výboru DROA a to by se mělo pravděpodobně e, nějakým způsobem promítnout do naší rezoluce. A myslím, že tím budou dostatečně pokryty všechny problémy porušování lidských práv ve Větnamu. A v neposlední řadě dovolte, aby připomněl, že ta dohoda byla podepsána před čtyřmi lety e, v prosinci roku 2015. A od té doby se text významně nezměnil. Prakticky jediná změna, která tam proběhla, reflektovala rozhodnutí Evropského soudního dvora, který rozhodl, že ta investiční část by neměla být součástí eh, dohody o volném obchodu, ale měla by nabít podoby eh, samostatné dohody o ochraně investic. To je taková připomínka. A eh, další věc, kterou bych ještě připomněl, je, že eh, kvůli nabitému programu rumunského předsednictví v prvním pohledu 2019 jsme nebyli schopni probrat problematiku této dohody o svobodném obchodu ještě před volbami. De facto eh, rada se k tomu eh, dostala až pozdě, takže z tohoto důvodu eh, jsme se k tomu nedostali ještě před volbami. Takže z tohoto důvodu už opravdu já jsem proti jakýmkoliv nápadům, o prodloužení, odložení nebo čemkoliv podobném, eh, pokud se týče našeho časového harmonogramu, to by opravdu už ničemu neprospělo. Eh, jako zpravodaj mohu závěrem zdůraznit, že eh, udělám všechno pro to, abych to dotáhl do konce, udělám pro to, co bude v mých silách, Eh, v konstruktivním a přátelském duchu s vámi všemi, pokud budete předkládat pozivací návrhy nebo nějaké další změny. Děkuji vám. Děkuji. Samozřejmě ta otázka implementace a monitorování, to bude velmi důležitým prvkem v naší další činnosti. Eh, v Evropském parlamentu a v Národním schromáždění je tedy ta pravomoc provést eh, přeskum a eh, Národní schromáždění eh, se k tomu vyslovilo pozitivně. Tak, pozměňovací návrhy prosím do 11. listopadu 17 hodin. 11. listopadu 17 hodin. Dále očekáváme stanoviska od eh, tří výborů, které se budou vyjadřovat. Jsou to výbory DRA, eh, DEVE a eh, Rybolov. No a poté proběhne další debata k rezoluci, pozměňovacím návrhům a k návrhům dalších výborů. To bude 2. prosince. Poté přizveme eh, Mezinárodní organizaci práce a zástupce eh, komory větnamsko-evropské. Potom si to budeme muset ještě promyslet přes Vánoce a hlasovat ve výboru budeme 21. ledna, tak aby se to v únoru dostalo na plénum. A teď se dostáváme plnule k druhé části, k té investiční části. Takže prosím, pane Zahraděle, ano, bude to velmi rychle ode mě. My všichni víme, proč tato část dohody jež byla původně součástí té eh, dohody FTA, nicméně Evropský soudní dvůr rozhodl, že toto musíme rozdělit na dvě dohody. Samozřejmě, že je to o rovných podmínkách pro všechny, ale eh, eh, přiznejme si, že asi existuje jedna strana, Eh, která je v lepší pozici investovat na území té druhé strany, takže samozřejmě Evropská unie je tím eh, pravděpodobnějším investorem. Bude to tedy v oblasti veřejných zakázek. Větnam potřebuje investice, technologie, eh, poznatky, patří k nejrychlejším ekonomikám nejrychlejší rostoucím ekonomikám na světě, nyní tempem 5,1 a samozřejmě během naší mise do Větnamu jsme se od větnamské vlády dozvěděli, že je připravena zapojit soukromý sektor do důležitých děl ve veřejném zájmu a samozřejmě to může usnadnit tok investic z Evropy do Větnamu. Čili dohoda o ochraně investic je doplňující částí dohody o svobodném obchodu a opět, jak už jsem řekl, že v případě eh, té obchodní dohody eh, budu velice rád spolupracovat se všemi vámi, s vámi všemi, eh, pokud se týče rezoluce a pozměňovacích návrhů. Děkuji. Pan předseda. A nyní prosím, aby stejně struční byli také stínoví zpravodajové pan Linkler. Děkuji vám, pane předsedo, eh, velmi stručně. 21 eh, zemí Evropské unie eh, má své dvoustranné obchodní dohody s Větnamem, které pozbydou platnosti v okamžiku vstupu platnosti té nové dohody to nové, ten nový, ta nová investiční strategie by měla být co nejotevřenější malým a středním podnikům, jak se to přeje také komise. Na tom pracujeme. A ještě jedna věc. Já bych eh, chtěl podpořit eh, váš návrh, pane předsedo, který zazněl také ve Větnamu, a sice, aby ta současná monitorovací skupina mohla nějakým způsobem eh, se přerodit v dohledovou skupinu eh, s podporovanou také národním shromážděním. A samozřejmě my jsme pro investice ve Větnamu. Ano, děkuji, Jude. Děkuji. Já bych mohla jenom tedy zopakovat komentáře, které jsem uvedla už o dohodě o volném obchodu což nebudu činit, ale eh, samozřejmě týká se to obou těchto dohod. Minulý týden eh, se ukázalo, že eh, příliv investic je velice důležitý pro rozvoj větnamské ekonomiky a také tady máme problém tedy lidí, kteří přišli v rámci investic o své majetky. Návrh zprávy pana zpravodaje říká, že tato dohoda bude automaticky vytvářet eh, investice, která budou, které budou podporovat zaměstnanost, tak já myslím, že eh, to také není, protože jaká je souvislost ISTS a eh, investičními toky, nevím. 8 Eh, zemí EU nemají žádné dohody eh, ISTS, přestože investují eh, docela hodně v přímých investicích. Čili to ISTS to v podstatě zase není až tak nezbytná věc. V zásadě otázka je o tom, jak to bude s tou eh, férovostí a porušováním zákona. Podstatně je, aby evropské firmy nebyly diskriminovány eh, vůči eh, větnamským firmám. Ale tady je to trošku jinak. Tady se vlastně pomocí ISTS vytvářejí zvláštní právní systémy, Eh, zatímco práva jiných, jako jsou eh, aktivisté pro životní prostředí a lidská práva, tak ta podléhají vlastně eh, větnamským zákonům. Takže bez důležitých takovýchto ustanovení pro investory z Evropské unie, tak tady to není dosti vyvážené a opravdu bylo by třeba eh, proměnit, eh, zreformovat systém soudnictví eh, ve Větnamu a to by bylo skutečně v zájmu našich investorů. Tak zaprvé bych chtěla poděkovat komisi za vynikající vyjednávání, tedy paní komisaři Malström a také paní Kelly, která byla hlavní vyjednavačkou. Eh, ta ratifikace není o tom, jestli máme investovat v Větnamu nebo ne. Tam už se investuje z Evropy hodně. A mm, my tedy samozřejmě vítáme eh, dohodu o ochraně investic eh, a ta dává celému procesu jasná pravidla. Jak jsem už řekla, Evropská unie by měla mít v souladu slova a činy. My tedy chceme udržovat otevřenou, otevřenou společnost, jak tedy v Evropě, tak mimo ně. A e, my tedy chceme v globálním e, měřítku v ekonomice vytvářet nové role, nechceme si je brát pro sebe. Takže my jsme otevřeni v našich pozicích, pokud se týče očekávání v oblasti eh, lidských práv ve Větnamu. A pokud se týče očekávání, jaká máme pro zlepšení kroku v oblasti lidských práv. Nicméně eh, prodlevy v Evropském parlamentu tady tomu nenapomohou. Děkuji. Děkuji. Paní Brickman. Děkuji. Takže tady ta dohoda, ta hovoří o hodnotách udržitelného rozvoje, odkazuje se na Všeobecnou deklaraci lidských práv. No, takže před chvílí jsem slyšela v diskuzi, že většina poslanců chce pracovat s koncepcí due diligence. A já si myslím, že s tím souhlasí i pan komisař Hogan. Ano, já myslím, že ale tato dohoda může jít i dále. A to především pokud jde o cíle udržitelného rozvoje a nová Evropská komise a paní předsedkyně eh, to také hodně zdůrazňují. V závěrech Rady z roku 2016 Rada také zdůrazňovala dodržování lidských práv eh, v podnicích eh, a mm, i Eh, lidská práva budou brána v potaz při aktivitách eh, těchto podniků a je třeba mít eh, mm, efektivní prostředky pro případy porušování lidských práv v podnicích nebo podniky. Takže tady bychom to mohli ještě vylepšit, podle mě, u toho, pokud jde o tento aspekt. Ten tam vůbec zmiňován není. Je zde velká nerovná váha. Jak jsme řekli, Větnam je rozvojová země odbory tam nejsou eh, svobodné, není tam svoboda projevu, soudnictví tam také není perfektní a eh, místní obyvatelé nemají možnost vůbec se domáhat nějakých náhrad škod v případě problému. Eh, dohod, dopad na lidská práva. Zde se hovoří o tom, že kvůli nedostatku času nedošlo k vyhodnocení dopadu já myslím, že potom je třeba mít více času, aby takový dopad mohl být realizován, především když jde o otázku práv, nemluvě o základních právech. Ještě chci jako zelení připomenout, že my chceme, aby eh, vždy ty dohody byly podmiňovány eh, lidskými právy, které je třeba mít možnost nějak kontrolovat, včetně nezákonného les, eh, lesnické těžby a e, zde proto si myslím, že je třeba mít dostatek času e, a ten, který máme, není dostačující. A také je třeba si vyslechnout MOP a obchodní komoru na, a nevládní organizace, takže ty bych také chtěla, abychom s nimi uspořádali slyšení. Děkuji, pan Lančíny. Ano, takže tady my pořád eh, opakujeme stejné věci na adresu této země a já si přeji, abychom oslov mohli přejít k činům a aby skutečně se věnovali pro těm problémům, eh, které vyplynuly z této diskuze. A zde <clears throat> to znamená konkrétní fakta, konkrétní věci, protože jinak budeme pořád mluvit, mluvit, mluvit, ale tím Eh, nezajistíme, že vše dospěje ke zdárnému konci. Emanuel Moren. Ano, velice stručně, pane předsedo, víte, že já jsem velice disciplinovaný. To není žádná nová diskuze tady. Otázka investic. Já souhlasím s Jude eh, a dalšími, že zde není jasné pojítko s investicemi. A komise nám to pořád slibuje, že eh, vždycky to přinese spoustu pracovních míst a ono to nikdy tak nebylo. A je zde takový principiální problém. Já nejsem pro specializované soudy eh, mm, typu ISDS, ale komise nám říká, nedělejte si starosti, to se bude týkat jenom velkých podniků, nadnárodních podniků a uvidíte v reálu, že to tak není. Není to tak vždycky. A na, nakonec zde je eh, takový dost eh, velký kontrast. Na jedné straně máme balíček na ochranu investorů, ale na druhé straně žádné garance pro občany, spotřebitele a především větnamské pracující. To mi vadí. Děkuji. Děkuji, pan Buržová. Děkuji, děkuji, pane předsedo, za projekci poděkovat komisi a hlavnímu vyjednavači a zpravodaji hm, oddělit obchod a investice. E, to jsme již zavedli se Singapurem, teď je to s e, Větnamem. Já doufám, že i do budoucna tomu tak bude, protože hm, hm, teď obchod již není ve smíšené kompetenci, ale přímo v kompetenci EU pouze. Dále na ratifikační procesy. Tady jsme viděli problémy v minulosti, eh, eh, pokud jde třeba o CETA. To jsme viděli v různých zemích, i Belgii. Takže eh, já se ptám komise, jaké informace schromažďujete od členských států, od jejich národních parlamentů, abyste mohli si udělat takovou představu a jak podle vás bude hladký či ne, méně hladký tento proces s Větnamem. A ICS skutečně je nezbytné. To je prostě profesionální soud, profesionální jurisdikce s profesionálními soudci a pro podniky, které na sebe berou e, e, riziko, tak by měli mít takový ten specializovaný soud pro řešení investorských sporů, což je důležité i pro EU. I teď máme judikát Lucemburského soudu, který nám dává jistotu a máme zde větší, je to větší vždycky jistota, než se obracet na nějaký lokální soud. Děkuji, paní Kavacíny. Ano, děkuji. Takže obecný problém. Teď máme systém, vytváříme systém s touto dohodou s Větnamem, který vytváří nerovnováhu mezi investory, kteří mají takové speciální práva a e, že například e, to jsme měli problém i s Quebecem, třeba tam to moratorium na frakování a tady zase je to problém s lidskými právy a zde mm, mm, teď Evropská unie nemá žádnou legislativu due diligence, nemáme zde žádné povinnosti pro investory zatím, takže já myslím, že ten systém, který teď vytváříme, není férový. A reforma mm, toho soudu ICS to byla nezbytná, ale nestačí. Ehm, zatím probíhají vyjednávání sice, ale třeba se eh, zaměřit nejenom na proceduru, ale i na reformu právního základu, tak aby ten právní základ byl více vymezený, aby v podstatě nemohl ten zatím, jak se reaguje na každé možné očekávání na planotě, takže by měl být právní základ stůžen. Takže je třeba tedy provést obecnou reformu Děkuji, Helena Kénik. Děkuji. Děkuji. Eh, jenom tady pár eh, komentářů k té dohodě o investicích. Eh, je, bylo správně řečeno, že k tomu došlo vlastně až po dokončení vyjednávání a de facto to následoval až po rozhodnutí Evropského soudního dvora. Ta dohoda o ochraně investic obsahuje právo na regulaci. Tím jsme se velice řídili úzce doporučeními Evropského parlamentu. Myslím si, že ta reforma soudního dvora pro investice je velice velké míře dána požadavky ze strany Evropské unie. My tady máme větší nezávislost, větší transparentnost a jde zejména o to, že třetí strana, jako jsou organizace občanské společnosti a fyzické osoby, eh, mohou podávat podání eh, v rámci jakéhokoliv slyšení eh, toho, toho dvora. Pokud se týče eh, malých a středních podniků, kromě faktu, že malé střední podniky budou moci do tohoto systému řešení sporu vstupovat za nižší cenu. Komise také chce podpořit eh, vlastně to, aby malé střední eh, podniky se k tomu samozřejmě mohly připojit, tak to bylo iniciováno v rámci dohody CETA a bylo to převzato i do IPA s Větnamem. Eh, pokud se týče občanské společnosti a poradenských skupin, tak eh, tam se to vlastně týká celé této dohody tedy obě dvě dohody, takže tyto subjekty se mohou účastnit všeho, co s tím souvisí. Dále tady eh, jsme hodně s Větnamem už eh, vyjednávali o tom, jak by měly vypadat ty investice. Větnam je eh, tedy zainteresován na kvalitních investicích a to souvisí tedy s eh, procesem due diligence. Eh, toto zdůrazněme my, ale také větnamská strana. A ještě pokud se týče zvalacího procesu v českých zemích, eh, my jsme v těsném kontaktu s českými zeměmi v souvislosti s ratifikací dohody o ochraně investic, ale také o volném obchodu. My jsme tedy eh, měli debatu o ratifikaci o obchodní dohodě už eh, před letní pauzou, ale samozřejmě ta ochrana investic, eh, tak to bude velice v rukou členských zemí a může do toho vstupovat také vnitřní politika. Děkuji, pan Zahradil už se nepřeje promluvit dobře, takže také 11. 11. 17 hodin, prosím, eh, podávejte pozměňovací návrhy a jinak eh, eh, podobné, vlastně tatáž data jako u bodu 9 a 10. Tak a e, my teď máme e, další bod, bod 12, potom bude tedy následovat e, sluze koordinátorů, spožděná zhruba o 15 minut. Makrofinanční pomoc Jordánskému Mášimovskému království, tak toto projednávám dnes po druhé a dám slovo paní Regimenty, která je zpravodajkou. Kolegy. Dobrý den, pane předsedo, kolegové. Především chci poděkovat komisi za práci což vedlo k vypracování návrhu, který se týká makrofinanční pomoci pro Jordánské království. Byla to pro mě čest, že jsem byla pověřena touto významnou tematikou a já jsem eh, během posledních týdnů vše eh, důkladně prostudovala, jak eh, vyplývá ze zprávy, kterou jsem předložila tak zde syrský konflikt měl devastující dopady na ekonomickou sociální situaci v Jordánsku a především Jordánsko bylo vystaveno velké bezprecedentní vlně migrantů, více než kdekoliv jinde a bez, přes tuto migrační krizi mm, je třeba uznat úsilí této země, která přijímala uprchlíky, kteří eh, eh, tam tedy

žijí eh, v různých tedy obcích, městech bez problémů celkem a mají přístup k veřejnému zdravotnictví a podobným službám i na trh práce a eh, respektují tedy své závazky vůči Evropě takto. Tato situace jasně znamená velký tlak, těžko udržit, udržitelný tlak na veřejné služby v Jordánsku, především ve zdravotnictví, přístup k základním potřebám a školství za druhé, je důležité podle mě vzít do úvahy i úsilí Jordánska v boji proti islámskému terorismu, což je priorita EU a členských států. Ehm, především je přímá ad hoc předpisy a programy Mimo jiné, Jordánsko je e, významnou zemí na Středním východě. I mm, je to země, která se hlásí k demokratickým principům i udělalo velké kroky v oblasti lidských práv, e, respektive práv žen a v sociální oblasti. Takže tento proces, který ještě není u konce, tak eh, ten eh, i znamená reformy, třeba jako reforma trestního zákonníku, který hodně zlepšila situaci. Ten mm, jordánský trestní zákonník eh, mm, z roku 2017 ten ale neumožňuje, aby pachatelé trestné činnosti na ženách, tak aby dostávali polehčující okolnosti. To již není možné, protože dříve to tak možné bylo a tak vlastně vlastně mohli uniknout eh, trestu. A nakonec díky významnému pokroku v oblasti otevření trhu, eh, tak eh, přítomnost zahraničních partnerů je tam možná, což je i vlastně taková jistota pro naše evropské podniky a tedy tímto se vytváří v Jordánsku lepší podmínky pro investice a pro obchodní činnost. Cesta směrem ke ekonomické stabilizaci Jordánska, ta ještě dlouhá, ano, ne, nemůže to pouze záviset na podpoře z EU. Nicméně je nepopiratelné, že i díky podpory mezinárodního společenství a díky adekvátní politické reakci, tak bylo možné, aby tato země doposud byla stabilní a aby pokračovala v demokratizaci. V tomto kontextu Jordánsko ukázalo, že je zemí, která si zaslouží další finanční pomoc ze strany Evropské unie. A jenom chci zopakovat, že je zcela zásadní, abychom ale zde využili veškeré ty kontrolní mechanismy a dbali nad transparentním čerpáním těchto prostředků. A takže vzhledem k této situaci, tak mám za to, že Evropská unie mm, by měla nadále se angažovat v Jordánsku i poskytnout i třetí finanční pomoc, je to vhodné a tudíž si přeji, že moje, o moji rezoluci se bude hlasovat pozitivně. Děkuji, pane předsedo. A nyní stínový zpravodajové minutu má každý pan Hansen za EPP. Oui, merci, euh, euh, Bernd, et euh, je, j'interviens Děkuji, Bente. Já hovořím za pana Danžána, který bohužel teď je na výboru AFET. A pan Danžan chce poděkovat zpravodajce paní Regimianty eh, za mm, tento návrh a je pro návrh komise, to znamená udělit eh, další makrofinanční pomoc Jordánsku, tak abychom podpořili jordánskou ekonomiku, která je velice křehká vzhledem k eh, potřebám externího financování, tak mm, eh, je ta ekonomika ještě pořád slabá proto je třeba externí financování a pan Danšan zdůrazňuje, že tato ekonomika a Jordánsko je důležité pro regionální stabilitu i pro boj proti terorismu. Pomoc z EU a pomoc všech mezinárodních partnerů je tedy nezbytná a žádoucí. Tento program je pozitivním signálem pro další země v regionu, které Rejm Evropská unie pomáhá. Jsou to země, které jasně se angažují na cestě ekonomických reform. Děkuji. A za SAD pan Santos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço o facto de me ter convidado. Estou aqui presente na condição de Presidente da. Děkuji, pane předsedo. Je to pro mě potěšení, že zde mohu eh, být jako součást nebo jako členka delegace pro tyto země a Mašregu, Zene Mašregu a já chci eh, poděkovat za zprávu. Víme, že Jordánské království je významným partnerem v regionu a nyní prochází velkým tlakem. A je to země, která hodně trpěla, především kvůli krizi v Syrii a kvůli náporu uprchlíků z této země. Víme, že Jordánsko je přijalo, 100 000 uprchlíků přijalo, také i provedlo seriózní reformy, mění svoji legislativu i demokratizuje společnost a otevírá a společnost, eh, jordánská společnost se neustále otevírá i hraje důležitou stabilizační roli v regionu. Zde mm, na sebe vzalo řadu závazků <clears throat> a mm, je třeba tedy mm, i já teda zcela podporuji návrh makrofinanční pomoci, kterou je třeba tedy eh, podmíně těmi závazky a jsem přesvědčena, že je třeba vyslat tento silný signál o tom, jaká je role EU při stabilizaci této země, respektive celého regionu. A že my takto podporujeme demokracii, rozvoj, což jsou naše hodnoty, a že se angažujeme v lidských právech, to musí Evropská unie dělat i nadále a nesmíme se nikdy této role vstát. A to dobře vyplývá ze závěru. Dick Claire. Děkuji, pan Dikler. Merci, monsieur. Děkuji, děkuji, děkuji, pane předsedo. Já mm, mm, jak bych chtěl se vyjádřit jako stínový zahrňu a vyjádřit podporu pro tuto makrofinanční pomoc, která, jak bylo řečeno, přispěje eh, k tomu, že eh, je podpoříme v kontextu konfliktu, konfliktu v Syrii. Ale i tato evropská pomoc, v podstatě to již třetí za šest let, musí být podmíněna efekt tím, že jordánská vláda bude efektivně realizovat prioritní závazky, jako třeba reforma fiskálního systému, jako je zlepšení dodávek pitné vody či elektřiny. Víme, že tyto fondy eh, eh, se budou udělovat tedy proto, aby byly takto využívány a e, pro určité tedy účely a je třeba, aby ale protiváhu bylo, že Jordánsko bude plnit své závazky a O tom by měl být parlament informován. Bezvýhradně podporujeme tuto finanční pomoc. A ještě dovolte poznámku ve světle e, e, takové rozporu se skupinou ID, když skupina ID respektive jejich členové v Syrii podporují Bašara Asada a na druhé straně tady potom podporují Jordánsko, no tak to je trochu v rozporu, to, co dělají. Takže zde bych chtěl na toto upozornit, eh, mm, protože, eh, protože oni také vždycky poukazují na naše nějaké rozpory. Děkuji za EKR. Emanuel Frakostu není. Emmanuel Morel Zague. Děkuji, pane předsedo. Je to téma, které známe velice dobře v tomto výboru. Já si pamatuju v minulém funkčním období, když jsme o tom hodně diskutovali. Já i tehdy jsem měl do Jordánska, kde jsme jednali s příslušnými orgány, občanskou společností také a o tom, jak jim pomoci. Ano, strategické partnerství, to je jasné, ano. Ehm, Jordánsko bylo mm, významně destabilizováno konfliktem v Syrii. Ano. Mm. A ekonomicky jordánský stát má velké problémy. A co mi, samozřejmě já podporuji tu pomoc, ale co mi trochu vadí, vždycky je, jsou ty strukturální reformy, které chceme vnutit státu, jako je Jordánsko, který sám je velice oslabený a teď jim říkáme, takové reformy musíte provést. Samozřejmě demokratické reformy, reforma soudnictví. A e, když, ale, jako, hm, ale my, když chceme aplikovat neoliberální agendu zemím, jako je Jordánsko, no, tak potom často to jsou reformy, které jsou zcela nereálné, ani nejsou schopni je provést. E, takže měli bychom jim e, odepsat dluhy, a prostě a musí to být politika dárcovská vůči nim. Dobře, ale dnes eh, tady, eh, tady nejde, ale bohužel já lituji, že o této politice se vůbec nemluví. Děkuji a teď dvě minuty. Velvyslanec Jordánska, prosím. Děkuji. Já jsem si myslel, že bych mohl hovořit čtyři minuty, ale eh, každý se zde vystoupil, hovořil o Jordánsku, jordánském lidu. Chtěl bych poděkovat eh, panu předsedovi, panu spra- eh, paní zpravodajce, chtěl bych poděkovat všem váženým kolegům. Vy jste dobře popsali situaci v Jordánsku. Chci poděkovat Evropské komisi a Evropskému parlamentu jako celku. Budu velmi rychlý a chtěl bych říci, jaké situace v Jordánsku kromě toho, že jsme v popředí boje proti radikalismu a proti terorismu, tak Jordánsko bylo velmi spolehlivým eh, partnerem pro EU, pokud jde o spolupráci v boji proti terorismu a také co se týče zahraničních bojovníků a také pokud jde o výměnu zpravodajských informací. Jsem velmi hrdý na to, že Eh, Jordánsko bylo v několika případech eh, klíčovým pro zjištění eh, plánovaných teroristických útoků v evropských městech. Jordánsko má uprchlíky z 54 národností. Je to 3,6 milionu uprchlíků. Nejsou tam pouze pouze Syřa, Syřané, kterých je přes milion. A máme z Iráku, Jemenu, eh, Palestince samozřejmě a kromě ještě Syřanů. Eh, jordánská populace činí 10 milionů a Jordánců je 6,5. Představte si, že máme 4,5 milionů nejordánců, kteří se musí dělit o všechny zdroje, jako je voda, energie a tak dále. Eh, syrští uprchlíci eh, v Jemensku v Jemenu pouze 10% eh, žije v táborech, zbytek žije v komunitách. A to je eh, věc, kde chci zmínit mezinárodní komunitu, protože veškerá podpora jde ze, zahraničí pouze do tábora. 90% eh, uprchlíků žije mimo tábory a sdílí tedy všechny zdroje. Jordánsko poskytlo syrským uprchlíkům vzdělávání, zdravotnictví, ochranu a základní služby a to přes všechny problémy, které Jordánsko dánská ekonomika má. Máme vysokou míru nezaměstnanosti, máme eh, eh, téměř 40 nezaměstnanosti mladých, eh, stovky tisíců pracovních míst zaujímají Syřané a přesto jsme velmi tolerantním společenstvím a Jordánci pořád nahlíží pozitivně na syrské uprchlíky. Ročně nás uprchlíci stojí 1,4 miliard eh, eur. Eh, možná vám to může přijít skromné, ale Jordánsko je velmi malou ekonomikou a pro nás je to obrovské číslo. Náklady na uprchlíky od začátku eh, krize do konce roku 2018 činily téměř 11 miliard eur. Opět je to obrovská částka pro země, jako je Jordánsko. Nepřímý dopad syrské e, krize podle studie, kterou provedla e, eh, OSN a další jedna nadace, ukázala na to, že dopad pro Jordánsko činí téměř 3 eh, miliardy eur ročně. A nyní bych chtěl dále uh, hovořit o následujícím. Eh, Syřané a v Jordánsku. Eh, v roce 2015 začala krize a Jordánsko se snažilo, aby Syřané byli v Jordánsku, tedy blízko domova. Chtěli jsme jim dát domov a chtěli jsme jim dát k dispozici veškeré naše služby a umožnili jsme uh, Syřanům v táborech, aby dostali pracovní povolení, aby mohli pracovat mimo táboru. Naše vláda jim uh, poskytla flexibilní pracovní povolení, aby mohli pracovat třeba na stavbách, volný pohyb, také se jim poskytly um, lékařské osvědčení. Uh, p, takže ty výsady a služby jsou mnohé. Pokud je o vzdělávání, tak aby to bylo jednoduché pro Syřany, tak uh, uh, uh, Eh, vláda jim dovolila, aby eh, mohli chodit eh, do škol. Jedná se o primární a sekundární vzdělávání, které je zdarma a byl jim tedy umožněn kvalitní přístup ke vzdělávání. Veřejné školy, státní školy, tak tam je přes 140 tisíc řanů. Počet škol, které jedou na dvě směny, je 204 škol. Některé školy mají i tři směny, tak aby eh, tam eh, mohli syřané chodit do tříd. Také jsme dali k dispozici zdravotní služby, tak aby syřani měli stejný přístup ke zdravotnictví eh, jako syřané. A zde to zastavím, protože všichni jste hovořili tak hezky o Jordánsku a to je zatím vše z mé strany. A nyní za stínové zpravodaje zelení No, děkuji, pane eh, předsedo. Já jenom chci něco doplnit. Samozřejmě my zde podpirujeme makrofinanční eh, pomoc eh, Jordánsku, ale vzhledem k těm krizím, které musí Jordánsko řešit, nemluvě o situaci s uprchlíky, tak my přesto máme problém s lidskými právy a někteří kolegové to zmínili. Nejde nám přece pouze o ekonomické strukturální reformy, ale jde také o právní stát a také bych chtěla zde zmínit eh, to, jak naše politiky nejsou koherentní. Eh, mm, tedy když jde o migrační politiky a podobné programy, v podstatě těmto programy eh, Eh, delegujeme na třetí země to, že některé politiky u nás absentují, které bychom měli dělat. Pan Laurent Garcia, dvě minuty. Eh, very briefly. Eh, velmi stručně. Chtěl bych vám poděkovat, pane předsedo, za slovo a vám, vážení kolegové, Eh, chtěl eh, bych eh, poděkovat, chtěl bych poděkovat paní rečementy za přípravu této zprávy. My jsme velmi rádi, je to povzbudivé, jak rychle tento návrh postupuje. Doufáme, že budeme nadále moci s vámi spolupracovat, než to bude konečně přijato. A co je také povzbudivé, je to, že Jordánsko se soustředí na reformy. Eh, jasně dosáhlo většího pokroku, ještě nejsme u konce a je potřeba ještě na dále pracovat. A myslím si, eh, že dotace z MFF by tomu mohly pomoci. A potom eh, otázka podmíněnosti. Ano, eh, je jisté, že v našem, v našem zájmu eh, je, aby eh, země, která je příjemcem jako Jordánsko, tak aby vzalo za své tyto reformy. My jsme se poučili Mm, z mezinárodních, eh, eh, z mezinárodní situace, také pokud je o, o, o makrofinanční pomoc. A potom vysvětlující prohlášení hovoří o zaňovacím systému, voda, elektřina a to je vše, což je v našem radaru také, pokud jde o, o případnou podmíněnost, pokud jde o makrofinanční pomoc. A potom využití fondů, eh, Memorandum o porozumění také eh, zahrne eh, doložku pro finanční záruku v zájmu EU a eh, tyto zájmy jsou zaručeny. A také podpora to, je, to není tedy nějakým způsobem vázáno pro nějaký konkrétní účel, ale je to zaručeno obecně. Takže musíme zajistit, že i e, v tomto konkrétním případě e, budou e, fondy dobře zpravovány a odpovědné, pokud je o rozpočet. Paní zpravodajko, chcete k tomu ještě něco dodat? Ne, děkuji, pane předsedo. Myslím si, že to bylo velmi dobře probráno. Žádné další vysvětlování potřeba není, takže tímto skončím. Eh, lhuta pro pozměňovací návrhy je 14. Eh, listopadu v 18.00 a budeme ve výboru INTA hlasovat 3. prosince. Nyní máme jednominutovou přestávku a hned začneme eh, s schůzí koordinátorů a bude to za zavřenými dveřmi. Děkuji.